So, liebe Kollegin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jo, Protože máme dnes první schůzi eh, po vánočních prázdninách, tak vás všechny vítám a přeji vám šťastný nový rok a doufám, že jste si všichni dobili baterky během vánoční přestávky, vánočních prázdnin, protože se pustíme do práce naplno, máme nové předsednictví v radě a máme eh, celou řadu témat, která musíme zpracovat. Takže máme před sebou opravdu velký kus práce. Každopádně, každopádně vám přeji mnoho zdraví do nového roku. Mm, máme tady bod 25, bod pořadu jednání 25, eh, zprávu pana Ulmera eh, a tu odkládáme na 19. února. A to je jediná změna. Pokud nikdo nemá nic, mm, žádnou změnu, tak schvalujeme tímto pořad jednání. Máme k dispozici tlumočení kromě estonštiny, malštiny a chorvačtiny do všech jazyků, čili když se podíváte kolem sebe, eh, vidíte, že tlumočníků je tu dost, takže jejich služeb každopádně využijte. Mezi 17. a 18. hodinou dnes tady budeme mít hosty. Eh, budou to starostové a primátoři z Porůří, kteří se dostaví na mé pozvání jako hosté naš, na naši schůzi. Nemáme tlumočení do angličtiny, prosím vás, je to možné? Pojďme to zkontrolovat. Okay, it's fine now. Tak už to funguje. Takže to zopakuji ještě jednou. Od 17 do 18 hodin tady budeme mít hosty z Porůří, kteří eh, navštíví naši schůzi na moje pozvání. Eh, místa tady doufám budeme mít dost. Potom na pozvání eh, kolegyně Glenis tady budeme mít dnes tým z BBC. Budeme natáčeni pro informační eh, dokumentární film. A pak bych rád připomněl, že tady máme eh, takový malý trénink. My jsme zavedli nedávno e-meeting, tedy eh, práce bez tisku, bez použití papíru a všichni kolegové a asistenti tedy jsou žádáni, aby dnes a zítra od 14 do 15 hodin se zúčastnili um, tréninku na e-committee. Takže uh, prosím vás, kdo má čas a chuť, uh, tak, se, uh, tak ať se dostaví na tento nácvik. Další sdělení předsedy, páté, máme Vyslali jsme delegaci do Chorvatska a zpráva této delegace z Chorvatska už je na webové stránce Envy Eh, v písemné podobě se tedy na ní můžete podívat, koho ty informace zajímají. Eh, nyní už se můžeme pustit do zápisu. Jednak eh, to bylo slyšení s Joe Polšem 12. listopadu a ETS e slyšení z 13. listopadu. Už máme také v písemné podobě jako zápisy, které tímto schvalujeme. A nyní už mohu přivítat našeho hosta. Irské předsednictví v radě bylo právě zahájeno a dnes je naším hostem ministr zemědělství, výživy a námořnictví Simon Koveny. A my jsme mm, spolu už mluvili a říkali jsme si, že opravdu Eh, máme tady agrární reformu, eh, o které se musí, která se musí vyjednat, eh, rybářská reforma a celá řada dalších věcí. Takže obrovský příval práce pro parlament, zpravodaje, stínové zpravodaje, ale také samozřejmě pro předsednictví v radě. Bude to velký kus práce a doufáme, že to bude úspěch. Takže dnes bychom rádi využili příležitost diskutovat s vámi, pane ministře Eh, abychom si udělali představu eh, o tom, kde jsou vaše priority a abyste i vy nám sdělili, jaké jsou vaše eh, priority. My jsme výbor pro životní prostředí, takže se zabýváme i e, re, politikou e, rybolovu. E, hlasovali jsme o velmi silném, důležitém stanovisku a i k agrární reformě jsme odhlasovali velmi výrazné zprávy a tato stanoviska určitě budou zohledněna eh, při další práci na těchto tématech. Čili eh, my teď dáme příležitost vám, abyste eh, přednesl pár úvodních slov. Pane ministře, prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, abych přednesl tuto prezentaci, abychom si vyměnili názory prostřednictvím otázek a odpovědí. Já si uvědomuji, a jaká je práce a význam tohoto výboru, protože jsem byl zde poslancem. Váš výbor je rozhodně i z legislativního hlediska velice důležitý a pokrývá celou řadu oblastí od zemědělství po oblast zdraví, klimatické změny a na to napojenou tématiku. A jednoduše od zdraví až po označování výrobku a podobně. Dnes e, tu máte opravdu plný program. Myslím si, že vás čeká setkání s třemi ministry, Minister pro životní prostředí, minister uh, e, zdravotnictví a minister zemědělství. Uh, jak Švédsko. Jako začátek hned po ránu je asi dobré začínat s otázkami napojenými na zemědělství. Já bych chtěl zdůraznit, že v nadcházejících pěti až šesti měsících jsme si připravili opravdu ambiciozní program, s kterým vás následně obeznámím, tedy z hlediska zemědělství a také rybolovné politiky a na to napojených oblastí. Evropská unie se snaží dokončit oblast Eh, reformy zemědělství a také rybářské politiky. Bylo tu několik změn následně po Lisabonské smlouvě, tedy to něco, co předtím nikdy nebylo provedeno. A také je nás čím dál více členských států, to znamená, je to opravdu i velká politická výzva, když se snažíme naprogramovat celý tento proces, no a pak samotné rozhodování bude velice důležité. A ten časový rámec je opravdu nabitý. To znamená, snažíme se naprogramovat ten rozhodovací proces, zapracovat do toho trialog a proces spolurozhodování a doufáme, že v obou těchto politikách, jak společné zemědělské, tak i rybolovné politice, že toto tedy uzavřeme ke konci našeho předsednictví. Proto tedy jsme naléhali na to, když jsme si stanovovali tuto naši agendu. Víme, že je tu určité riziko, pokud by se nám to eh, nepodařilo eh, dokončit eh, do těch šesti měsíců. Mohlo by to i do určité míry, řekněme, ohrozit příští volební období tady do Evropského parlamentu. Proto tedy nyní vítám tuto příležitost, že k vám mohu dnes pohovořit a obeznámit vás s našimi prioritami. Máme na programu několik důležitých témat, důležitých zejména i pro váš výbor a budou tedy tvořit značnou součást naší nadcházející práce. A samozřejmě, že na našem programu bude i celá řada jiných legislativních návrhů, které nespadají vyloženě do pravomocí vašeho výboru. V první řadě z takových těch obecných politických eh, cílů našeho předsednictví, a mohl bych to zhrnout do tří slov, stabilita, zaměstnání nebo pracovní místa. Máme tedy o obecný cíl Evropské unie na podporu vytváření pracovních míst a zachování stability a myslíme si, že třeba tu mít eh, odvětvové politiky, které zaručí udržitelný eh, růst, v rámci eh, stávající strategie Evropa 2020. Konkrétně v oblasti rybolovu a zemědělství Rada a Evropský parlament budou jednat o reformě společné zemědělské politiky a společné rybolovné politiky. Oba tyto balíčky jsou opravdu důležité pro vytváření eh, budoucí formy eh, zemědělství a rybolovné politiky pro Evropu. Pokusíme se dosáhnout obecné dohody ohledně těchto dvou balíčků a to do června roku 2013 a k tomu se ještě vyjádřím později. A komise by měla zveřejnit vlastně největší reformní balíček týkající se zdraví rostlin a zvířat kontroly osiv a to by mělo být v druhém čtvrtletí roku 2013. Původně to mělo být do e, již polovině loňského roku, ale zřejmě to bude někdy letos v březnu. Z těch dalších legislativních eh, návrhů by, měl být vypracován sjednocený text a měl by dojít k modernizaci právě těch pravidel pro zdraví rostlin a zvířat. My si přejeme tedy uh, Eh, řídit eh, řádně jednání na radě a dosáhnout dohody a znač, pardon, značného pokroku do června. Máme tu také nařízení na, a, eh, týkající se výdajů do oblasti zdraví rostlin a zvířat a doufáme, že to naše jednání umožní a, dosažení dohody do konce tohoto roku. Rozhodně si uvědomujeme, že je před námi jedna veliká výzva ohledně tohoto balíčku, protože oblast výdvaju je právě napojena i na nový víceletý finanční rámec, který by měl vstoupit v platnost od ledna příštího roku. Irské předsednictví se samozřejmě vynasnaží a vynaloží maximální úsilí, aby toto proběhlo řádně a samozřejmě budeme spolupracovat s vaším výborem. Co se týče návrhu ohledně medu, vím, že na tom také pracujete vy. Toto zahajujeme v rámci předsednictví, proběhne první technické, technická eh, zasedání. Um, Zabýváme se samozřejmě otázkou pilu, který je naprosto zásadní a na to napojená témata a probíhá právě první, eh, prvotní přeskum a těšíme se také na výsledky vašeho jednání zde ve výboru. Myslím, že o tom budete jednat zítra. Výsledek eh, jednání z prvního čtení, to doufám, že se nám také podaří dosáhnout do června tohoto, kroku, eh, tohoto, června tohoto roku a myslím si, že v tom nebude velký rozdíl mezi tím, jak se o tom jedná na radě. Pan předseda tohoto výboru velice dobře ví, že mm, návrh nařízení o takzvaném balíčku, snídaňovém balíčku jsem ehm, přišel následně po novotách přinesených e, z Lisabonskou smlouvu. Jsou tam obsaženy ehm, věci jako čokoláda, cukr a podobné. A já si myslím, že Rada i Evropský parlament k tomu mají velice blízké postoje, i když samozřejmě nikdy nejsou úplně zhodné. Předsednictví je připraveno jednat s parlamentem a s komisí a to od března tohoto roku, poté co přijmete tady ve výboru, mělo by to být 20. února, návrh zprávy. Co se týče eh, ne eh, obchodních eh, přesunu mm, zvířat. Tady tato tématika byla zahájena i za kyperského předsednictví. Tady očekáváme třetí trialog. Jednání by měla také být zahájena ohledně elektronického identifikace hovězího. V těchto obou tematických oblastech doufáme, že dosáhneme první, výsledku v prvního čtení, samozřejmě za značné spolupráce parlamentu. Co se týče lesnictví, tady také víme, že eh, se tímto tématem hodně zabýváte. Co se týče právně závazných eh, závazků, tady máme také naplánována dvě zasedání v první polovině tohoto roku. Naším cílem je dosáhnout dohody, která by představovala opravdový milník, co se týče řádného řízení lesnictví v Evropské unii. Doufám, že přispějeme pokrokem k dosažení této dohody a také očekáváme, že komise v nadcházejících měsících zveřejní lesnickou strategii, která bude takovým rámcem pro budoucí řízení lesnictví na úrovni EU. A ještě bych rád řekl několik eh, slov ohledně dvou takových hlavních eh, tematických oblastech, kterým se budu nejvíce věnovat, eh, jakožto představitelé rady. V první řadě, co se týče společné rybolovné politiky, včera proběhla opravdu dobrá diskuze ve výboru pro eh, rybolov v této věci. Hlavní prioritou našeho předsednictví bude dosáhnout politické dohody s Evropským parlamentem, co se týče obsahu reformního balíčku rybolovné politiky. První Eh, výsledky v prvním čtení a počátek výsledku druhého čtení. Myslím si, že by se nám mohly podařit. A samozřejmě zase eh, k tomu přispěje jak Rada, Komise, tak Evropský parlament. My jsme opravdu ochotni provádět dialog s Evropským parlamentem a to co nejdříve. A to proto, aby se nám podařilo mezi spoluzákonodárci dosáhnout eh, společného stanoviska a dohody. Přejeme si postoupit, postupovat rychle, ale samozřejmě nechceme nic unáhlit. Přejeme si úzce spolupracovat, abychom také splnili ten předem nastavený časový harmonogram. A co se týče společné zemědělské politiky, jak jsem již předeslal, my si přejeme dosáhnout eh, politické dohody v tomto balíčku mezi třemi institucemi a to do června tohoto roku. Myslím si, že nemá cenu toto připomínat. Už eh, o tom hovoříme čtyři roky a je třeba se pohnout v té diskuzi a, a provádět opravdovou eh, reálnou diskuzi, nehovořit jenom o základu. Ano, vím, je to ambiciozní cíl, bude si vyžadovat usilovnou práci a přistupování ke kompromisům na všech stranách. Jsou to tři důležité věci. V první řadě dohodnout se o víceletém finančním rámci a to co nejdříve v průběhu tohoto roku. Doufáme, že se nám to podaří 7. a 8. února na setkání šéfů eh, státu a vlád a myslím si, že tu panuje takové přesvědčení, že toto bude realizovatelné. Pak je třeba rychle pokročit v těch nedořešených politických eh, oblastech, eh, aby se na tom rada dohodla co nejrychleji. A víme, že jsou tu některé oblasti, o kterých se těžko vyjednává, ale doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, definitivní pozice rady do konce května pře- potřebujeme se dohodnout na těch hlavních oblastech jich únoru, abychom pokročili dále. A tady v podstatě určitá paralela s tím, co provádí parlament. Vy také budete e, dokončovat vaše mm, stanovisko na plenárním zasedání v březnu a také proběhne důležité hlasování ve výboru pro zemědělství, aby tady vše bylo přepraveno na plénum v březnu. Vím, že máte celou řadu stanovisek, které jsou napojeny na tu reformu společné zemědělské politiky. Pokud se podaří tedy dokončit e, tento společný postoj do března, pak všechny tři instituce, parlament, rada i komise se aktivně zapojí do trialogu, aby se tedy celý ten proces spolu rozhodování dokončil do konce června. Nebude to snadné, ale myslím, že je to dosažitelné. Zase vše. Evropská rada pravděpodobně dosáhne dohody ohledně výsledku finančního rámce. Jak jsem řekl, doufejme, že ta dohoda bude vypadat tak, že Evropský parlament bude schopen s ní vyslovit souhlas co nejdříve, i když uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně realita je taková, že Eh, dosažení dohody o výsledném finančním rámci je mimo kontrolu irského předsednictví či tohoto výboru. Taková je realita a proto se musíme eh, zaměřit i na dvě další podmínky, které jsou v naší moci, další dva předpoklady. Já se maximálně vynasnažím, abych dosáhl dohody v radě o všech zbylých problémech do konce března. Eh, nedělám si iluze o tom, že to je velmi ambiciozní cíl, který si bude žádat zásadní úsilí a velké kompromisy, ale je to jediná možnost, jak dosáhnout celkového cíle, mít politickou dohodu v této věci v nadcházejících eh, měsících či měsíci. Bude se to žádat také eh, velké kolektivní nasazení ode všech tří institucí, abychom mohli dosáhnout politické dohody eh, v tom časovém rámci, který jsem nastínil když tento výbor není eh, přímo příslušný pro tuto problematiku, určitě je minimálně dobře informován a velmi dopodrobná se zajímá zejména o eh, ekologické a ozelňující prvky u SZP. Určitě k tomu budou některé dotazy v diskusi. Eh, velmi pečlivě jsem si zaznamenal a pročetl stanoviska, která se vypracovaly, pokud je o přímé platby a návrhy pro oblast rozvoje venkova. Nicméně mým úkolem v nadcházejících měsících, jakožto předsedy Rady ministrů zemědělství bude dosáhnout vyvážené dohody pro všechny strany, eh, dohody, která bude přijatelná pro všechny. Pokud je komplexní problematiku o zelenění, zdá se, že ehm, začíná být ehm, široce přijímán přístup komise k ozelenění pilíře jedna s tím, že jsou zaváděna standardní kritéria pro ozelenění, určitě se to dotknete v diskusi, ale je zde ještě celá řada otevřených otázek, pokud je o spočívací mechanizmy pro aktivaci a flexibil, procento flexibility e, pro členské státy e, s výrazně odlišnými geografickými a topografickými charakteristikami. E, naváži na pokrok dosažený dánským a kyperským předsednictvím a budu spolupracovat s členskými státy a parlamentem tak, abychom, jak jsem říkal, se dobrali kompromisu, který budou moci podpořit všichni. A ještě na závěr dovolte, abych uvedl, že když jsem dostal podklady pro toto zasedání výboru, byla to poměrně výzva, protože myslím, že i vzhledem k mé práci eh, mám v hlavě detaily eh, reformy eh, společné rybářské politiky a zemědělské politiky, ale váš výbor má tak široké kompetence, že dotazy mohou přijít na jakékoliv téma. Budu se snažit tedy na vaše dotazy zareagovat co nejlépe, ale prosím pochopte, že mým hlavním zaměřením a také zaměřením zaměřením eh, irského předsednictví, pokud je o radu, které já předsedám, budou především ty dvě oblasti, to znamená reforma společné rybářské politiky a společné zemědělské politiky v příštích šesti měsících. Myslím si, že tam můžeme dosáhnout eh, nejvýraznějších dopadů. Takže děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, pane ministře. A eh, my nyní si dáme dvě kolečka otázek a odpovědí. Vy to ještě znáte z vaší práce eh, v parlamentu. Eh, hlavní roli zde hrají eh, koordinátoři, čili oni budou jako první mít možnost klást dotazy a potom ostatní kolegyně a kolegové. Čili Richard Seiber jako první, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu ministrovi, že přišel mezi nás a představil nám irský program. Umíte si představit, že určitě ve výboru pro životní prostředí jak už jste sám říkal, eh, je eh, ozeleňování velmi důležitým tématem. Možná, že byste mohl být tak hodný a říci nám více podrobností o tom, jaké jsou vaše záměry eh, v této oblasti. My známe návrhy komise, 30% z prvního pilíře se má týkat greeningu a Těch 30% vyhovuje vám to, nebo jste si to představovali jinak? E, znáte také ty obavy mnoha zemí, které už do této oblasti investovaly velké částky e, a zejména do druhého pilíře. E, ptáme se, jak tato opatření budou započtena, čili zdali tyto peníze, které v programech druhého pilíře e, mohou zůstat zachovány. Čili ti, kteří už jsou o krok napřed, aby nebyli znevýhodněni e, na základě nyní této reformy. Zejména se jedná o regiony, které mají nějakou zvláštní topografii, horské regiony a podobně. Čili ptám se, jak se stavíte k tomuto tématu, zdali tato dvojí opatření opatření mohou fungovat vedle sebe paralelně nebo máte jiné představy. E, potom, prosím, e, by, by mě zajímala také biodiverzita e, a ne, nespracovávané plochy. Zase se v návrhu komise mluví o 30%. Vy máte určitá standardní kritéria, stejně tak komise, takže se ptám na stav komi- diskuse v radě. Eh, máme, my máme 800 eh, hlas, eh, pozměňovacích návrhů, hlasovat se bude asi dva dny, takže vidíte, že toto téma je velmi komplexní a vlastně velmi náchylné k byrokracii. Takže ptám se vás, jestli vidíte eh, nějakou možnost eh, i tady tu byrokracii trochu odbourat a eh, ostatní otázky, zejména rybolov, přenechám kolegům, kteří se v této oblasti lépe vyznají. Děkuji. Děkuji panu Zeberovi a Linda McKellen. Thank you, Chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás dnes přišel. Myslím, že nám je všem jasné, že pro vás klíčovými tématy budou reforma rybářské a zemědělské politiky a náš výbor se vždy eh, aktivně zapojoval do těchto obou věcí. Přejeme si dobrou reformu společné rybářské politiky. Určitě není možné zajistit budoucnost rybářství, pokud eh, nebude moře plné ryb. Myslím, že vlády nejrůznějšího přesvědčení v průběhu let eh, v Evropské unii se nestarají dostatečně o naše moře. E, nyní je na stole návrh komise, který ambiciozně Doufám, že tento návrh projde nedotčen jednáními. Zajímalo by mne, jak to vypadá v radě, pokud jde o reformu rybářské politiky. Hodně se hovoří o parlamentu, ale e, jak to vypadá v radě? Pokud vím, některé e, členské státy si přejí ten návrh výrazně oslabit a vrátit se do starých eh, časů, kdy se vždy v prosinci eh, dojednávalo do noci eh, o kvotách a prostě se stále ukrajovalo z moží, než bychom se starali budoucnost. Pokud reforma zemědělství, samozřejmě ta je nesmírně důležitá. Měli bychom, měl byste také mít na paměti, že v plénu nemusí hlasování dopadat stejně jako zde v našem výboru, v zemědělském výboru. Bude to velmi složitá diskuse ne všichni kolegové jsou přesvědčeni kompromisy, který byl dosaženo ve výboru Agri. Takže nestačí říci, takto jsme se dohodli, je třeba to pak ještě předkládat plénu a celé, celá sněmovna se musí dohodnout na reformě zemědělské politiky. Eh, bez ohledu na to, jak dopadnou vyjednávání v celém finančním rámci, víme, že většina nebo velká část rozpočtu půjde na zemědělství a chceme mít jistotu, že budou tyto prostředky dobře vynaloženy. Další věc, se objevila hodně eh, v médiích eh, v Irsku, Velké Británii, se, eh, není to pro něká i do jiných zemí. A je to celá ta věc s hovězími hamburgery, je to ten skandal, kdy ve Velké Británii a v Irsku se ukázalo, možná i v jiných zemích, nevím, že také koňské maso a vepřové maso, tedy stopy a z tohoto masa byly zjištěny v hovězích hamburgerech. Takže můžete nám říci, jaká je situace co bylo zjištěno, jak došlo k této kontaminaci. A dále říkám si, co to vypovídá o aktuální legislativě v Evropské unii o značení potravin. Parlament se snažil eh, tyto věci zpřísnit v rámci poslední revize. To znamená třeba identifikovat zemi původu čerstvého masa i eh, masa tam, kde eh, maso představuje hlavní surovinu v nějakém výrobku. Evropský parlament to odsouhlasil ale poté kompromis s radou vypadal tak, že pouze v roce 2014 komise předloží zprávu. Když se dívám, na, když se dívám detailu na aktuální eh, regulační rámec, u eh, hovězích produktů, kde je 90 eh, hovězího, musí se značit země půdu. Pokud je ovšem hovězího méně jak 90 nemusí se země půdu značit. A poté se hovězí míchá s jinými masy a velké supermarkety a potravinové řetězce vlastně už nakonec nevědí, odkud hovězí maso získávají, odkud eh, mají své produkty a to právě poté působí problémy. Komise tady v roce 2014 eh, předloží studii a eh, říkám si zase, rada nevrací, ministři nevrací ve svých k tomuto tématu. Jistě Dagmar Rothbard a kolegové i v jiných částech, v jiných politických sněmovny si přejí, aby Eh, potraviny byly nezávadné, aby spotřebitelé věděli, co přesně jedí. Eh, pokud například, eh, představte si, v jakém šoku se ocnou lidé, kteří z náboženských důvodů třeba odmítají jíst vepřové a zjistí, že v tom hovězím hamburgeru vlastně bylo vepřové. Takže doufám, pane ministře, že nám osvětlíte tato témata. Děkuji. Děkuji. A Chris Davis jako na, uh, další. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, tak mám poslouchat eh, svého premiéra eh, Camerona, který právě v tuto chvíli přednáší projev o Evropě, nebo mám poslouchat vás, pane ministře? Eh, včera jsem se vás vyslechl ve výboru pro rybolov. Někdy jste říkal, že hovoříte spíše jaksi osobně, než jako předseda rady, což musím říct, byla velmi příjemná úleva po celé řadě projevů ministrů, kteří se tady se svými názory schovávají za Council Speak. Pokud jde o společnou rybářskou politiku, víte, že v rybolovném výboru jsme eh, v prosinci hlasovali 13 10 eh, pro výrazné reformy v této politice, ale v tomto výboru, když jsme měli přitom hlasovat o podobném balíčku eh, a vydat stanovisko, byl ten poměr 50 0 ve prospěch zásadních změn v rybářské politice. Dívám se na kolegy z APP, vaše kolegy z APP respektive, z prosíme o pomoc v příštích pár týdnech, za dva týdny se bude hlasovat. Potřebujeme mít za parlament silnou vyjednávací pozici. A možná byste se mohl dotknout, už o tom hovořila Linda, toho, zda pokud tedy hlasování v rybolném výboru bude podpořeno celým parlamentem za dva týdny, tak eh, doufejme, že budeme schopni nejenom dosáhnout dohody eh, s radou, ale skutečně progresivní dohody, která položí základy trvalé udržitelné rybářské politiky, která nám umožní vyrovnat se s výměty a eh, obnovovat ryby populace. I když to tady asi nebude pojednávat podrobná, mohl byste prosím mít na paměti také další věc, která je ve vašem programu, a totiž potřebu vyřešit spor mezi radou a parlamentem, pokud je o dlouhodobé plány řízení, což představuje naprosto nutný základ pro řízení Bářské potoky do budoucna. Je to věc, ve které bylo dosaženo velmi málo, velmi malý posun v uplynulých dvou letech. Už jste hovořil s Petrem Koupem, dalšími koordinátory z, tohoto výboru, z toho příslušného výboru, ale je zde návrh, že pokud není možné prokázat praktické kroky pro dosažení pokroku v této věci. Pak koordinátoři v rybářského výboru říkají, že možná bychom měli zablokovat celou reformu rybářské politiky. Nevím, zda to si skutečně někdo z nás přeje, ale doufám, že eh, budete eh, že půjdete do toho vyjednávání s nějakými zajímavými, eh, skutečně zajímavými návrhy, jak posunout udržitelné řízení dále. Děkuji a tím je ukončeno kolečko koordinátorů a slovo má pan ministr. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Nejprve Richardův dotaz, eh, pokud je o zelenění SZP. Nejprve domnívám se, že potřebujeme opravdu výrazné ozelenění SZP. Myslím, že to je představa, která je eh, přijímána radou a eh, myslím, že i je hybnou silou postupu parlamentu. Mohu vám říci, že Rada dosud nefinalizovala svůj postup jako zelenění, ale pokud si chcete znát můj osobní pohled, pak se domnívám, že se blížíme nyní kompromisu, který se bude opírat o návrh komise, to znamená o zelenění pilíře 1, prvního pilíře, a uplatňování třech kritérií, které nastavila komise eh, proto, aby eh, se zemědělec kvalifikoval na eh, platby za ozelenění. Eh, hodně diskusí se vedlo o tom a stále ještě se vedou. Zda bychom měli hledat flexibilnější cesty pro to, jak se zemědělec může kvalifikovat v rámci ozelenění, vzhledem k tomu, že například Kypr a Švédsko jsou velmi odlišné země z hlediska plodin, které se tam pěstují, zemědělských půd, velikosti zemědělských podniků a tak dále. A všechny země mezi těmito dvěma mají také eh, svá specifika, své odlišnosti. Takže když se snažíme odsouhlasit společnou politiku a přístup k produkci potravin a eh, zemědělským podporám, environmentálním normám a tak dále, eh, v agropotravinářském komplexu v EU je třeba zaručit určitou flexibilitu pro některé země. A zároveň, eh, o co nám jde z hlediska ozelenění, je, že potřebujeme ekvivalentnost a společné standardy eh, v rámci toho, co požadujeme od eh, farmářů, aby se od zemědělců mají se kvalifikovat na platby za ozelenění. A o čem se jedná už velmi dlouho, jsou navrhovány různé přístupy, to znamená například mnohem delší seznam možností pro různé eh, země, jak tady se kvalifikovat pro zvolení, než pouze ta striktní tři kritéria. Vím, že váš výbor navrhl ještě čtvrté kritérium, takzvané, takzvané green cover, zelený eh, pokryv, zelenou pokrývku, vegetační tady. A Rada se ještě musí dobrat svého eh, závěrečného postoje. Určitě budou také nějaké pozměňovací návrhy k těm třem oblastem, třem kritériím. Pokud se podíváme například na požadavek diverzifikace plodin, jak to navrhla komise, vím, že vy byste preferovali kritérium střídání plodin spíš než rozmanitosti plodin. Jsou tam určité praktické problémy s principem střídání plodin, jak to sledovat na úrovni jednotlivého podniku. Proto si myslím, že komise zvolila to, co je snáze implementovatelné a vynutitelné Eh, to znamená eh, diverzifikace plodin v rámci eh, každého jednotlivého roku. Jinak totiž by bylo nutné každoročně mm, hodnotit, měřit, jaké plodiny byly osazeny a v jaké fázi cyklu rotace plodin se právě daný podnik nachází, což je velmi byrokraticky nákladné. A to, tak se to projevilo v hodnocení dopadů. Myslím si, že to, toto se váže i s návrhem s požadavkem racionalizace, který vznášíte vy. Myslím, že střídání plodin by pro řadu lidí eh, bylo vhodnější kritérium kvůli dopadu na půdy než rovnanitost plodin, ale z hlediska tedy vynucování a řízení eh, je eh, kritérium diversifikace plodin daleko snáze uředitelné, protože prostě snáze zjišťuje plodinová rozmanitost jednotlivých podniků v rámci jednoho roku. Možná komise bude připravena trošku změnit své stanovisko, pokud jde o tuto diversifikaci plodin kdy například ten eh, práh, to znamená 8 hektarů, eh, který se vztahuje na eh, každý podnik, může být zvýšit, zvýšen, protože pokud budete žádat průměrného zemědělce, který má 5-4 hektarů, aby to osadil třemi různými plodinami, tak to asi není přiměřené. Takže možná se ten práh zvýší na 10 hektarů či více, ta brává hodnota. Možná Eh, je zde návrh, který také eh, nyní se pohybuje eh, v parlamentu, nebo prošel parlamentem, prochází procházíte parlamentem, kde bychom toto vystupňovali, byla by prahová hodnota, pod kterou neplatí požadavek rozmanitosti plodin, pak by byla další prahová hodnota, kde bychom požadovali minimálně dvě plodiny a nad tuto hodnotu potom na tento limit minimálně tři plodiny jako kritérium, tak aby zemědělci, kteří mají menší plochu, by se také snažili o určitou rozmanitost plodin, ale nežádali bychom po nich nic nepřiměřeného. Takže takto vypadá ta diskuse o rozmanitosti plodin v současné době. E, k věci, která, jak víme, je pro vás velmi důležitá, to jsou ty Ecological Focus Area, tedy um, ekologicky zaměřené plochy, což není to tež jako setesat, jako úhor. Um, úhor uh, v minulosti to byly plochy, kde jsme platili zemědělce za to, aby vůbec neosazovali, aby tam nedělali nic. Zatímco tyto ekologicky zaměřené plochy budou kvalifikačním kritériem pro eh, platby za ozelenění, ale bude třeba tyto plochy nějak obhospodařovávat, eh, bude eh, třeba, aby měly ekologickou hodnotu, biodiversifikační hodnotu. Nebo je to nutně muset být zemědělská plocha, to je osevná plocha, ale přesto se to může stát tedy touto ekologicky zaměřenou eh, plochou, ekologicky hodnotnou plochou. Nemůžeme si totiž dovolit eh, stavět půdu mimo eh, potravinou produkci bez dobrého důvodu. Pokud bychom tak postupovali do budoucna, musíme proto mít dobré důvody z hlediska tedy biologické rozmanitosti a ekologického přínosu. Zda bude dohoda ohledně těch 7%, to nevím, vím, že vy stojíte spíše o 10%, podle mého pohledu eh, dojde ke změnám u tohoto čísla. Patrně se odkloníme od směru, který byste si přáli vy. Možná eh, tam bude postupné zavádění a zvýšení eh, tohoto čísla postupné. Vím, že parlament v této věci přenesl některé zajímavé návrhy, kde bychom mohli začít u určitého procenta a poté se postupně v čase posunout na vyšší procento s tím, jak se zemědělci budou přizpůsobovat nové realitě a budou se postupně zavádět tyto um, ekologicky hodnotné plochy. Ale uh, snažím se vám prostě otevřeně říci, jaký je aktuální stav vyjednávání. Doufáme, že až budeme mít konečnou vyjednávací eh, pozici koncem března, uvidíte, jaký je postoj rady a samozřejmě eh, to bude stanovisko, které já budu muset eh, prosazovat jakožto úřadující předseda rady. Pokud je o trvalé pastviny, travnaté plochy, to pro většinu zemí není vůbec eh, problém, eh, neexistující problém. Jsou země, které mají velmi malé procento pastvin. Existují již nyní omezení na to, kolik z těchto trvalých pastvin eh, je možné rozorávat. V současné době je to stanoveno na 10 vstaženo k základovému roku, základnímu roku. Pro země jako Irsko, kde 85% naší zemědělské půdy jsou trvalé pastviny, je to eh, důležité téma, také například pro země jako je Francie. Takže si myslím, že budeme muset hledat praktická řešení, jak na jedné straně chránit hodnotu trvalých eh, stálých pastvin, ale zároveň eh, dosáhnout také rozmanitosti plodiny, kterou také potřebujeme v rámci notlivých zemí. A dále pokud je o ty eh, ekologicky hodnotné eh, plochy či orientované plochy a bílkovinné plodiny, to možná budeme muset také, za, také započíta, započítávat do toho eh, procenta, které třeba dosáhnout. Dále rada je připravena k ústupku ve smyslu racionalizace. Nepřejeme si takovou reformu SZP, která by byla velmi nákladná pro členské státy a pro její zavedení by bylo potřeba daleko více Eh, lidí pro eh, inspekce a vynucování pravidel, a která by byla daleko složitější pro zemědělce z hlediska administrativy a formulářů, které musí plňovat. Takže oproti původnímu návrhu eh, komise musím říct, že také do toho vstoupili auditoři, kteří vyjádřili své znepokojení, pokud jde o tu byrokracii, která by se spojila eh, s takovou to novou reformou zemědělské politiky, jaké náklady by to přineslo. Takže rada, až to bude eh, dokončovat, eh, se bude snažit, aby to bylo daleko srozumitelnější pro zemědělce, snáze proveditelné a také snáze monitorovatelné a vynucovatelné pro členské státy. Takže to si myslím, že bude pro radu hlavní kritérium u všech aspektů, které bude třeba dohodnout. Jistě doufám, že parlament toto také zohlední. Eh, určitě eh, se naši ministři budou snažit zaměřit na racionalizaci, s tím můžete počítat, protože my jsme ti, kdo to musí potom provádět a eh, hledat proto rozpočty. Pokud jde o návrh Lindy a dotazy, nejprve k rybářské politice, hlavními problémy jsou vyměty, jak naprosto skoncovat s tímto naprosto nepřijatelným postupem, kdy vlastně Eh, se vlastně politika nutí rybáře, aby eh, měli obrovské výměty, protože nemají kde eh, to vykládat, tyto nechtěné ulovky. Máme atlas výmětů v Irsku, takže pokud je o naše vlastní rybářské flotily, máme popsánou situaci, pokud je o objemy výmětů a právě je to masivní problém. Jsou plavidla, která, kde výměty představují 40 úlovku. S tím musíme skoncovat co je nejpozitivnější na reformě rybářské politiky a proto tolik stojí moje zavedení ještě ve volebním období tohoto parlamentu a doufáme našeho předsednictví, ale přijetí tedy, je, že bychom mohli provést změnu co do eh, velikosti, eh, tedy zásadní změnu eh, rybářské politiky, která by byla v zájmu rybářského odvětví, ale zároveň by to prospělo populacím ryb. Pokud je o výměty a MSY, eh, maximální udržitelný eh, výnos aplikovaný na jednotlivé populace, jednotlivé druhy ryb, je třeba tedy nalézt mechanismy, jak dosáhnout těchto cílů, než abychom pouze a přesvědčit tedy rybáře, aby se, k tomu, aby se do toho zapojili, než abychom um, uměle vytvářeli nějakou politiku, stanovovali a potom nutili rybáře, aby se tam postupně uh, aby postupně na to přešli. Pokud je o Irsko, my máme relativně malé námořnictvo, máme patrně eh, nej, nejplodnější vody v EU. 80 eh, ryb lovíme ve vlastních vodách a mm, přijíždí k nám mnoho eh, britských, francouzských, španělských, portugalských plavidel každý den a to vše musíme monitorovat. Takže pokud zavedeme společnou rybářskou politiku, aniž bychom v principu o její potřebnosti přesvědčili samotné rybáře, tak to bude obrovský problém, který podle mě bude nezvládnutelný. A proto se opravdu těším na trialogy s parlamentem a s komisí. A za radu se budu snažit hledat praktická řešení, jak opravdu, jak reálně ošetřit ten problém výmětu, také nález řešení pro maximálně, maximálně udržitelné výnosy tak aby a, a pokud je o řídící plány, tak aby země a regiony hledaly pro ně schůdná řešení, než abychom to celé hnali složitým eh, procesem spolurozhodování mezi institucemi, což myslím je frustrace pro všechny, včetně, pro vás, včetně zástupců institucí. Takže, abych eh, skončil s tématem rybářské politiky, doufáme, že postoj rady budeme mít do konce příštího měsíce, pokud je o obecné nařízení, pokud je o rybářský fond, to přijde až v dubnu, protože nejprve potřebujeme představu o tom, jak vypadá výsledky finanční rámec, než můžeme dostanout do této věci. A paralelně s tím, ehm, paralelně s parlamentem ještě, protože musíme se odvět také od vašeho časového rámce, a od toho, kdy budete mít mandát pro vydávání v trialozích. Eh, takže jestli budeme navzájem v kontaktu, tak abychom měli jistotu, že Eh, ty časové rámce se nebudou zbytečně prodlužovat. Samozřejmě v kterémkoliv okamžiku se ten eh, proces může zadrhnout, zvrtnout, protože ten časový plán je velmi ambiciozní. Pokud k tomu dojde, nedá se nic dělat. Bude to muset pak přes litevské předsednictví nebo potom řecké předsednictví, ale eh, s postupem času, myslím, to bude stále obtížně dokončitelné, protože se budou blížit volby do Evropského parlamentu a poté budeme mít novou komisi a tak dále a tak dále. Takže upřímně řečeno, byla by, myslím, tragédie, kdybychom nedosáhli dohody o reformě rybářské politiky a zemědělské politiky. A to odlížím od praktických problémů, které by to přineslo po roce 2014. Dále ještě k tomu, co vyjádřili jak Chris Davis, tak Linda McEvans, pokud jde o ten institucionální problém, je zde reálný problém mezi parlamentem a radou, pokud je jejich interpretaci Lisabonské smlouvy a pokud je o, rozhodovací pravomoci, máme to tak nazvat, v souvislosti s víceletými eh, řídícími plány pro rybolov. Tady slibuji, že se budu snažit to posunout dále a dokonce eh, hned příští týden naše první rada má na pořadu jednání jako hlavní bod, vlastně jediný bod během oběda tuto interinstitucionální otázku. Budeme se tedy snažit to řešit, ale řeknu vám zcela otevřeně, že to bude složité, protože vím, že parlament na to má velmi vyhraněný názor, že tedy eh, eh, vyžadujete svá práva podle Lisabonské smlouvy, ale zrovna tak vyhraněný pohled má rada. A musíme se pokusit tedy dostat pod eh, povrch trošičku hlouběji a pokusit se jako politici tuto věc posunout dále, protože myslím, že by to také pomohlo celé reformě rybářské politiky. Dále pokud je o ty hovězí hamburgery, protože to se stalo předmětem a zdrojem značného znepokojení a hodně o tom psala média v Filsku a v Británii v posledním týdnu zhruba. Pro ty z vás, kdo neví, o co jde, v Irsku máme eh, orgán pro potravinovou nezávadnost, který spolupracuje s mým ministerstvem, eh, pokud je o ty eh, nezávadnost potravin, transparentnost, značení, spotřebitelské, spotřebitelskou problematiku a tak dále. A tento náš inspektorát mimo jiné odebírá vzorky v malobchodních prodejnách, řetězcích, a to pravidelně. Nyní se provádějí také testy DNA, tak abychom přesně určili, co je v potravinách obsaženo. Jeden ze 27 vzorků eh, zmražených eh, hovězích hamburgerů eh, v, jednom, v jedné z levných prodejen vykázal velký, vysoký obsah koňského masa, což je nepřijatelné Nyní vyšetřujeme, odkud se to tam vzalo. To vyšetřování se posunuje kupředu, ale žádá se to odebrání dalších vzorků eh, jednotlivých směsí hamburgerů. Eh, ten příslušný závod eh, zastavil produkci, dokud nezjistíme, o co přesně jde. Většina tohoto zboží byla vyvážena do Spojeného království a také ve Spojeném království byl závod, výrobní závod, který měl podobný problém kdy tam eh, analýza DNA vypadala eh, podobně, projevila se tam, eh, bylo zjištěno tedy jak koňské maso, tak také vepřové v hovězích hamburgerech. Od orgánu pro potravinou nezávadnost víme, že pokud máme velice nízké stopy DNA ve, tedy přítomnosti vepřového či koňského masa například, to může mít celou řadu důvodů. Buď může ke kontaminaci dojít během dopravy například. DNA analýza, to je jaksi forenzní analýza, která vám zjistí i opravdu zanedbatelné stopy. Může jít například o křížovou kontaminaci, buď třeba v řeznictví, nebo v supermarketu, nebo během přepravy, nebo ve výrobním závodu, který na jedné lince jeden týden zpracovával vepřové a v následujícím týdnu třeba hovězí. Ale pokud naleznete výraznější přítomnost, například 15-20 DNA, tak to už nemůže vysvětlit tato křížová kontaminace a žádá si to eh, jinou odpověď, jiné vysvětlení, proč k tomu došlo. A to právě není. Eh, prošetřujeme, vím, že Evropská inspekce eh, potravinová je v kontaktu také s britskou inspekcí a snaží se postupovat společně, tak abychom mohli uklidnit spotřebitele, ale chci potrhnout jednu věc, je to důležité. Tady nejde o problém s potravinovou závadností, jde pouze o otázku transparentnosti a zpětné vysledovatelnosti, tak abychom měli jistotu, že spotřebitelé... Že mimochodem eh, ve většině zemí EU se koňské maso jí neustále, takže tady nevytvářejme problém z něčeho, co ve skutečnosti problém e, není, ale jde pouze o to, že spotřebitel má právo vědět, co přesně spotřebovává. A musíme mít zavedeny příslušné systémy z hlediska testování, e, vysledovatelnosti a značení, e, tak aby spotřebitel tedy věděl, co jí. O to v tomto případě jde a doufám, že v blízké budoucnosti se dobereme příčin situace. A na závěr ještě dovolte, abych poděkoval Chrisu Davisovi, za jeho slova, pokud je o včerejší schůzi rybovného výboru. výboru. Eh, rád bych eh, i vás ubezpečil, pane, že se budu snažit posunout tu internacionální otázku dále, ale chci také eh, ubezpečit váš výbor a poprosit váš výbor a Eh, další kolegy v parlamentu, abyste se snažili spolupracovat s českým předsednictvím na ambiciozním programu, tak abychom pokud možno zvládli eh, tu rybářskou i zemědělskou agendu do konce června. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a můžeme zahájit druhé kolo otázek a odpovědí. Hlasí se uh, celá řada kolegů. Uh. Frau Morkunajte, Frau Schilders, Herr Schnellhardt, Herr Gebrandi, Frau Okuni und Frau Habe ich noch jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho v tom výčtu? Tak eh, nezapomněl? Jste, jste tam zapsána, ano. Já mám někdy pocit, že například u toho označování potravin jsme někdy přísnější eh, nežli eh, v jiných tématech. Dobře, paní Rodberent jako první. Děkuji, Matyasi. Our chairperson, very, very, very good introduction. We are only now... Um, nyní samozřejmě začínáme být uh, přísnější, co se týče označování. Pokud si přijete, mohu pokračovat uh, v Němčině. Možná je to nějakých 15 let, kdy jsme posílili tu otázku označování krmiv pro zvířata. A to je rozhodně uh, Eh, dobrá věc. Členské státy eh, k něčemu novému přistupují pouze v období krize. To je eh, má zkušenost z posledních 23 let práce v této sněmovně a také z práce v legislativní oblasti na téma zdraví zvířat, potravin a rostlin. A vím, že členské státy někdy postupují velice mírně. A pouze když je vynakládá nátlak, tak se toto mění. A a já si myslím, že je opravdu hrozné, co se týče označování um, produktů, tak mne překvapuje, že ne u všech produktů to tak je. Někdo na to nahlíží jinak a říká, vždyť to není vůbec proveditelné, jak můžete označit úplně všechny potraviny, každý salám. Pak ještě k té otázce eh, masových eh, eh, hamburgerů. A já vím, že co se týče spotřeby hovězí hamburgerů, tady ta spotřeba po celé Evropě se hodně snížila. Ono to není ani díky otázce bezpečnosti těchto potravinových produktů. Ono to eh, možná může mít různé eh, důvody. Nevždy jsou ty důvody jenom eh, cena, jsou tu různé například náboženské skupiny, které prostě nemohou ehm, konzumovat koňské maso nebo hovězí nebo jiní zase vepřové maso, tak jako tak. Prostě protože jim to jejich náboženství nedovoluje, nechtějí jednoduše jíst třeba to vepřové maso. Takže jak se třeba objevil ten případ s nějakými malými červy v rybím mase, pak to mohou být případy hygienických problémů. Objevilo se něco takového před 20 lety, kdy jsme se začali více zabývat tou otázkou hygieny u ryb. Do té doby se tomu eh, nikdo příliš nevěnoval tak jsme se rozhodli o tom, že musí být zachovávána určitá teplota. Možná si na to nepamatujete, ale já si na to pamatuji. Nebylo to jenom v Německu, tam byly prostě zjištěny určití mm, červy a spousta lidí se rozhodla, že od té doby nebude jíst rybí maso. A stejně tak je to u toho hovězího, prostě se ne, musíme rozhodnout, že nyní dojde k řádnému označování a aby to nevedlo zase k dalšímu snižování spotřeby, pokud tedy nedojde k řádnému označování veškerých hovězích produktů. Protože v opačném případě všechny vyzýváme, aby jednoduše podváděli. Ano, ono to vyloženě vede k podvodům v této věci. Pokud si přejete opravdu provést něco zásadního, a já vím, že vy jste pracoval tady v této sněmovně, víte, jak ta práce probíhá, tak je třeba, abyste, pane eh, předsedo, ehm, vykonali určitou iniciativu, aby se věci zlepšily. Já mám několik připomínek a také takových návrhů. Pokud si přejete tedy pracovat opravdu vážně, a vím, že vy jste hovořil o rozdílech v rámci společné zemědělské politiky, já tady vděč, jsem vděčná Lindě, že připomněla to, že odhlasování ve výboru pro rybolov neznamená to samé jako hlasování ve sněmovně. My uh, jsme o tom hovořili minulý týden uh, ve Štrasburgu, kdy proběhlo hlasování a to hlasování bylo těsně. Uh, ale pak hlasování eh, ve výboru pro zemědělství neznamená úplně to samé jako hlasování ve sněmovně. Pak, co se týče té rozmanitosti plodin a rotace plodin, vy hovoříte o kvalitě půdy, ale já bych možná tady eh, toto ještě trošku upřesnila. Ano, je to o kvalitě půdy a o nižší spotřebě pesticidů a o nižší spotřebě herbicidů, to ano, a pak také o tom, co je vše zapotřebí pro to, aby se zvýšila spotřeba. Ale eh, v minulosti, jak jistě všichni víte, každý zemědělec prováděl rotaci plodin. A byly tu ty dobré zemědělské standardy, ale vy říkáte, že je to těžko kontrolovatelné. Říkáte, že si přejete eh, dosáhnout eh, racionalizace, zjednodušování a snižování cen. To je dobré. Ale s rozmanitostí plodin tady můžete mít rozsáhlá eh, pole s určitou plodinou. A můžeme provádět různé systémy kontrol abychom zajistili, že daný zemědělec nepodvádí, ale budou to, bude to ten správný přístup. Já s vámi mohu souhlasit, co se týče rozmanitosti, ale musíme na to tedy více naléhat. I na to množství těch plodin, na určité ploze, plo, eh, ploše. Pokud eh, stanovíte určitou danou oblast nebo eh, určitý daný rozsah té plochy, to by bylo třeba upřesnit. Pak co se týče um, prosazování. Tady se obávám, že jsme k tomu přistupovali poměrně s lehkou myslí. Vy jste říkal, eh, že si přejete zahájit trialog na téma elektronického označování dobytka a mohli jsme tu mít tedy i to povinné označování. Tato příležitost nám ale unikla, stejně tak unikla i radě. Mohlo to být povinné pro celou Evropskou unii, abychom tu měli vlastně elektronický systém pro vystupování toho eh, dobytka. A mohlo to být eh, již funkční za nějakých deset let, ale ano, pokud si to přejeme dělat jinak, můžeme to mít v rámci společné zemědělské politiky. Určitě, pokud si to přejete zjednodušit, eh, dobrá. Pak ještě k reformě společné zemědělské politiky. Tady se obávám, že vy věříte tomu, že eh, ta vysoká finanční částka, která představuje 40 rozpočtu, bude využita tak, aby byla jednoduše proveditelná, efektivní, ale obávám se, že to vlastně povede k tomu, že dáme členským státům jednoduše takový šek a řekneme, vynakládejte s tím, jak si přejete a rozdejte to mezi zemědělce. Pak ještě jedna připomínka a pak přestanu, omlouvám se, že hovořím tak dlouho. Pak otázka ryb a těch výmětů. Tady si myslím, že máme problém, protože jsou tu vysoké míry výmětu. Ale pokud umožníte výměty, tak je to vlastně pozvánka pro to, abychom byli flexibilnější v tom, kde a jak se loví můžeme toto vyřešit, když zase jednoduše změníme eh, velikost eh, těch ok v síti. Chris Davis ten už tady není. On určitě by souhlasil, možná i někteří další. Zase se vracíme k té staré diskuzi o tom, jak v tom může vypomoci ten, eh, ta velikost ok. Děkuji a nyní kolegyně Marko Najte.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 jsem eh, ráda, že jsme od vás dostali tak eh, rozsáhlé odpovědi na naše otázky. Eh, za šest měsíců bude na řadě moje země a doufám, že můj ministr se bude prezentovat stejně dobře jako vy. Mluvil jste právě o společné zemědělské politice a zmínil jste celou řadu detailů a já bych měla jednu otázku. Otázku k administrativní zátěži zemědělců. Ráda bych věděla, jak to vidíte vy. Eh, my zatěžujeme zemědělce celou řadou eh, úkonů a Zemědělci ale přeci nejlépe vědí, co musí udělat, jak spravovat své plochy, eh, eh, své zemědělské plochy, lesní plochy. Pak je to účetnictví, pak jsou to různé administrativní úkony, které musí provádět. V lesním eh, hospodářství je to totež. tež Takže eh, tam se například musí vypracovávat. Eh, eh, máme tady zprávy od různých mezinárodních organizací a mě by zajímalo, co si myslíte o tom novém trendu, který zde máme, o té enormní administrativní zátěži, která stále, je stále rozsáhlejší a zatěžuje naše zemědělce stále více. A ještě potom Otázka o zelenění. My jsme o tom v parlamentu uh, již mnoho diskutovali, shodli jsme se na tom, že je to důležitý prvek, ale pravděpodobně, eh, když nyní zemědělce zemědělci se nebudou eh, držet příslušných norem eh, v souvislosti s ozeleněním, tak nebudou dostávat 100% mm, svých příspěvků, eh, podpor, na které eh, mají jinak nárok. A ještě jedna věc. V pobaltských státech eh, tady voláme po větší spravedlnosti, co se týče přímých pladeb. Děkuji. Frau Paní Thank you, Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych také přivítala ministra, který k nám přichází z mé země doufám, že z průběhu irského předsednictví dojde k významným věcem. Ještě bych se chtěla vrátit e, k tomu skandálu s, hoň, s koňským masem v hovězí hamburgere. Hodně se o tom hovořilo v Irsku, ale je to celoevropský problém. Mnozí z nás se v minulosti vynasnažili o prosazení legislativy označování e, potravinových produktů. Hodně jsme o to bojovali. A já bych ráda navrhla, aby všichni ti, kdo tehdy nebyli pro tento ambiciozní návrh, protože on tady úplně neprošel, aby se opravdu zamysleli nad dohady něčeho takového. My nemůžeme nadále žít v takové situaci, kdy pouze, jak řekla Linda, 99% toho hamburgerového masa je vystopovatelné v zemi původu. To je nepřijatelné. To, máme tu tedy problém na úrovni celé EU. Pak otázka, kterou bych ráda ministrovi položila, se týče zdravého námořního prostředí a týká se také ryb. Co se týče e, e, rybářských komunit e, a ochrany těch malých flotil a pak prostředí v rybolovných oblastech. Děkuji pane ministře. Já jsem nadšený z toho, jak jasně odpovídáte, jak přesnou představu máte. Určitě se to vyplatí, když člověk předtím pracoval v parlamentu, tak je připraven na tyto debaty a ví, jak to tu chodí. K otázce o zelenění už tady zaznělo mnohé, ale eh, to, co já slyším od našich zemědělců, oni říkají, tolik byrokracie, eh, která na nás padá, tak eh, ta nás vede skoro k tomu, že to chceme vzdát, protože to je obrovská zátěž. A já vám přeji mnoho úspěchů při snaze o flexibilitu, kterou se snažíte vnést do této práce, ale může znamenat flexibilita i zase další byrokracii. Tady musíme hledat zlatou střední cestu, nesmíme zemědělce přetěžovat. Um, moje kolegyně to říkala, zemědělci přeci sami vědí, co nejlépe dělat, jak střídat plodiny. Eh, když komise předepisuje 70% eh, nějaké plodiny, tak už to narušuje tady ty poměry. A mm, eh, ještě jedna mm, poznámka k těm hovězím hamburgerům, dámy a pánové.

když jsou tam stopy takového masa, když je to eh, tak dobře, ale když je to 20%, tak to opravdu je nedodržení přísných pravidel. Musíme opravdu eh, si uvědomit, že došlo k podvodu a ten je třeba stíhat. Eh, další otázka. Já jsem rád, že už máme na cestě také legislativu týkající se zdraví zvířat. V roce 2014 když to tedy bude, máme volby a když eh, se nám podaří to do konce tohoto volebního období dotáhnout do konce, tak to bude velký úspěch. Eh, tady se jedná hlavně o dvě věci. Jednak o poplatky za úřední kontroly, to si myslím, že je důležitá věc. A rád bych upozornil na to, Možná, že také máte už nějakou přesnější představu. Po té, co jsme to upravili, eh, tak dochází vlastně k, hm, jaksi k deformování konkurenčního prostředí v celé Evropě, eh, protože ty poplatky se liší o 100 až 200 na ploše 50 eh, kilometrů nebo ve vzdálenosti 50 kilometrů. Tohle jsme buď upravili málo, anebo příliš mnoho. My jsme uvedli základní částku tohoto poplatku a Mm, eh, další náklady. A já si myslím, že asi jsme to neupravili správně. Při práci na tomto nařízení eh, zazněly i tři jiné návrhy. Například to, že ty poplatky by se mohly platit ve formě daní, že tedy eh, podniky by neplatily poplatky přímo, ale bylo by to jaksi součást zdanění. A nebo na každé zvíře dáme pevnou částku a každý podnikatel nebo každý zemědělec, každá zpráva Eh, může jít o 30 nahoru nebo dolů podle toho, jaké jsou mm, průměrné platy v tom regionu. To byly návrhy, o kterých jsme diskutovali, předkládali jsme pozměňovací návrhy a možná, když bychom se k ním vrátili, že bychom nalezli přeci jenom lepší řešení, abychom tedy eh, čelili jaksi těmto nerovným konkurenčním podmínkám, které zde vznikly. Ehm, dále úřední, eh, úřední zkoumání eh, masa nebo úřední prohlídky eh, masa. My i tady musíme hledat nové cesty. Já nevím, jestli i v této oblasti už máte představu, co bude navrhovat komise nebo co plánuje rada. Určitě toto je důležitá věc a já si myslím, že pokud eh, budeme projednávat toto téma, eh, že bychom eh, měli vyhledávat mnohem větší diskusy veřejnou, zorganizovat diskusní fóra a bychom měli opravdu přehled a mohli dojít k dobrému výsledku. Eh, další věc, domácí zvířata. Eh, my jsme v této oblasti pokročili docela kupředu za kyperského předsednictví. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale jsou tady moji kolegové, kteří eh, se té diskuse zúčastnili. To, co se týče aktů v přenesené pravomoci a to, mm, co je naplánováno jako aktiv přenesené pravomoci, to si myslím, že eh, i tak nám, jakožto parlamentu, dává možnost se zapojit do diskuse. Samozřejmě eh, ta diskuse je pořád stejná, v podstatě mm, je to diskuse mezi komisí a parlamentem, ale vy jakožto zástupce rady, nebo vy jaksi rada, eh, může přispět eh, k tomu, abychom se přiklonili na jednu nebo na druhou stranu. Pokud všechny frakce tady jsou toho názoru, že eh, musíme být eh, opravdu důslední a mm, tak opravdu od toho nesmíme ustoupit. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Gerben Jan Gebrandy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, že jste tu dnes s námi. Když eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, měl jsem pocit, že konečně jak rybářská politika, tak zemědělská politika a zájmy 500 milionů obyvatel budou konečně ochráněny, nejenom těch, který, kteří jsou přímo na tyto politiky napojeni, konkrétně tedy eh, rybáři a zemědělci upřímně řečeno, já jsem opravdu hrdý na to, co bylo prozatím v této sněmovně učiněno v té oblasti rybolovné politiky od těch možností, které nám dala rybolovna, pardon, Lisabonská smlouva. Ovšem, v oblasti zemědělské politiky tomu tak zatím není. Zdá se, že někteří tady posilují ty uh, možnosti a pravomoci různých lobistických stran a neberou v potaz zájmy těch téměř 500 milionů obyvatel Evropské unie. Má otázka je následující. Probíhají již formální jednání mezi klíčovými hráči zemědělského výboru této sněmovno, sněmovny a rady ohledně závěrečné dohody, Vím, že v oblasti eh, rybolovu tam ta jednání zatím nejsou, protože tady nebude dohody v prvním čtení, ale jak je to na té neformální úrovni? Máme tu několik takových klíčových aktérů v této sněmovně a, a několik důležitých aktérů v radě kteří se tak říkajíc dohodli, jak eh, vynaložit s těmi eh, miliony eur v následujících letech. Eh, vy jste to hovořil o tom rozdílu mezi Kyprem a Švédskem. Jsou tam obrovské rozdíly a máte absolutní pravdu. Musíme být flexibilní a brát v potaz tyto rozdíly. Ale tyto země, stejně jako jiné země Evropské unii, se bohužel v něčem zhodují. Zdá se, že tu není zájem o ta kritéria na vynakládání prostředků EU, ale mají zájem jenom o ty prostředky. Zdá se, že nahlížejí na Brusel jako na nějakou banku a ne vlastně na instituci, která stanovuje jasné politické cíle. Když si přečtete například zprávu z Evropského eh, účetního dvora, tak uvidíte, eh, jak vlastně eh, málo těch cílů evropské politiky je to plněno. Ono to hodně spadá do uh, pravomocí eh, členských států. Jsou tu nejrůznější zemědělská schémata a režimy a ty jsou tak flexibilní, že ti zemědělci s tím vynakládají tak, že vlastně přijímají finanční prostředky, ale není to přínosné ani pro samotné zemědělství, ani pro životní prostředí jako takové. Takže je to asi nějaký problém s těmito fondy. Veliký problém, já chápu, že zemědělci asi potřebují větší míru flexibility než jenom nějaká opatření greeningu v rámci společné zemědělské politiky, jak navrhuje komise, ale je tu i nějaký jiný důvod, proč eh, si přejí zemědělci tu flexibilitu. Je to proto, že se vůbec nezajímají o ta opatření, zajímají se jenom o ty finanční prostředky, takže jak zajistit tu rovnováhu mezi dostatečnou flexibilitou a tím, aby to byla opravdu účinná opatření a pak zase nepřílišnou flexibilitou, která by vedla k tomu, aby prostě členské státy nebyly nuceny plnit ty stanovené cíle. Děkuji. Děkuji, Sofie Okony. Děkuji, Sofie Okony. Děkuji vám, pane předsedu, a děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel do našeho výboru pro životní prostředí. Eh, já bych eh, ráda pozdravila i všechny své kolegy, všechny zaměstnance a všem popřála šťastný nový rok. Eh, zdravím také tlumočníky. A nyní i vám, pane ministře, přeji zejména úspěšné první pololetí 2013. Nyní k tomu koňskému masu. Tady už bylo leco zřečeno. Já jsem zpravodajkou k označování hovězího masa i k elektronickému označování. Leco už zde zaznělo, já to nebudu opakovat. Ale jedna věc na tomto místě. Celá tato problematika, se kterou se nyní zabýváme a která se ukázala v Irsku a ve Spojeném království, to nás vede ke třem otázkám. Jednak vy jste říkal, že v podstatě eh, to není problém pro um, zdraví, ale je to prostě skandál, eh, že jim koňské maso a my, přitom si myslím, že jim hovězí. Já myslím, že je to problém. Je to spíše etický problém a ukazuje to, že skutečně pod potřebujeme velmi eh, ambiciózní text eh, o tom označování, legislativní text, který má chránit spotřebitele, chránit občany, ale samozřejmě musíme myslet na druhé straně i na průmysl, na ty, kteří pracují korektně, kteří nepodvádějí, kteří produkují eh, maso a masné výrobky na zemědělce. I jim musíme dát právní jistotu a nesmí se stát, aby, že oni nebudou potom mít možnost pracovat inovativně efektivně a investovat do inovací. Musíme myslet na spotřebitele, ale současně také na eh, průmysl, na sektor a chránit sektor před eh, odvětví před právní nejistotou. A další věc, která souvisí s tímto masem, s těmito masnými výrobky. Jde tady přeci také o kontrolu. Eh, měli jsme problém s nějakým masem, dobře, ale víme všichni, že v těch produktech, které eh, dovážíme do Evropské unie z zemí mimo Evropskou unii, že mezi ně patří i produkty, které, kde ta kvalita má eh, určité rezervy, neodpovídá tomu, co očekávají naši spotřebitelé. A já bych ráda věděla, jestli tady je naše kontrola dostatečná v rámci, kterou zaměřujeme na tyto dovážené produkty potravinářské evropské. A dále geneticky modifikované organismy, GMO, e, to je také aktuální téma tady v tomto parlamentu a někdy si myslím, že e, trošku i přestřelíme. E, včera bylo řečeno, že komise nebude eh, předkládat eh, žádné eh, návrhy na schválení dalších, dalších kultur, dalších plodin. Zřejmě mezi členskými státy a parlamentem eh, se tady bude muset řešit subsidiarita u těch geneticky modifikovaných organismů. O tom už se diskutuje mnoho měsíců. A já se ptám, jak se k tomu bude stavět irské předsednictví. Je to téma, které podle mého názoru je velmi důležité a mě by zajímalo, eh, jak chcete chránit celý eh, jednotný vnitřní trh a současně se postarat o to, aby došlo ke konsensu mezi členskými státy a tento mohl zůstat zachován. Tolik tedy za mě a a z mé strany a ještě eh, by mě zajímala jedna věc. Eh, myslím, že tady máme i tlumočení eh, z, do chorvatštiny a mě by zajímalo, který kanál to je. Aha, teď už na mě mávají, je to třináctka. Dobře, děkuji vám za informaci. Děkuji vám a přeji příjemnou zábavu s tlumočením poslední kolegyně. Děkuji. Velice stručně eh, v mé chabé angličtině. Já navážu na tu otázku geneticky modifikovaných organismů. Já jsem byla členkou petičního výboru, a v, nebo jsem členkou a v pondělí jsme se věnovali té otázce včel, protože jak se zdá, tak eh, v podstatě tyto jsou nuceny létat na geneticky modifikované rostliny, tedy plodiny a ono to má vliv, takže my se snažíme tady tomu vyhýbat, ale víme tedy, že pak následně tu budeme mít ty geneticky modifikované organismy v medu. Takže je to závažné pro včeleře, pro spotřebitele, pro včely. V podstatě je třeba tu mít asi jiné postupy, Nevím ale, jak umožnit tomu, aby se tyto organismy vlastně nedostaly eh, do medu a do pilu, eh, na který následně sbírají včely, takže se táži, eh, mohlo bychom také o tomto pohovořit. Mohli bychom také brát trochu v potaz, kromě hovězího, také včely a brát Eh, na zřetel také vlastně otázky včelařů, spotřebitelů, protože vlastně, když si kupujeme med, tak eh, pozor, také by tam mohlo být i to označení o těch geneticky modifikovaných organismech. Hovoříme tu o označování produktů, tak eh, Jaký je tu ten manévrovací prostor? Je třeba zachovat důvěru ve výrobky. Já vím, že tedy a asi rada může pokoušet zabránit, aby eh, chom tu měli eh, různé vynakládání s těmito tématy. Jak to bude? Děkuji kolegyním a kolegům za jejich otázky a slovo dávám znovu panu ministrovi, aby mohl zareagovat. Well, uh, there was a lot of questions there. Tak to bylo hodně dotazů. Dovolte, abych na ně zareagoval co možná uceleně a vyčerpávajícím způsobem. První otázka, všechno, co souviselo tedy se značením. To byla, myslím, oprávněná slova. Samozřejmě spotřebitel potřebuje vědět, co jí. E, v současné době nemáme žádné požadavky na producenty potravin e, poskytovat e, takové značení, jaké bychom si asi představovali u produktu zpracovatelského potravinářského průmyslu. Nicméně od začátku příštího roku se mají zavést, zavést určitá pravidla pro značení země původu u hovězího i u dalších mas toto nastoupí, u vepřového, drubežího, skopového a tak dále. Ale myslím si, že a teď tady vystupuji a hovořím jako irský ministr. Náš problém je v tom, že potřebujeme zjistit příčinu tohoto problému. Myslím, že to, který se vyskytl tady, myslím, že to ukazuje, že v Irsku máme velmi přísné inspekční monitorovací mechanismy, že se na to vůbec přišlo. To, že naše inspekce potravinová používá eh, testování na DNA, myslím, svědčí o tom, že bereme nezávadnost potravin velmi vážně. A z hlediska životního prostředí eh, sektor hovězího masa v Irsku eh, tam to vypadá tak, že nejenom Irsko je první zemí na světě, která se snaží řešit, odkud to hvězdí maso pochází, ale také se snažíme eh, určit eh, uhlíkovou stopu naší produkce hvězdího masa. Takže například do konce tohoto roku 32 tisíc chovatelů hovězího skotu v Irsku Eh, bude mít eh, proveden na svých eh, farmách audit na uhlíkovou stopu. Takže při prodeji hovězího masa budeme moci spotřebiteli nejenom přesně říci, odkud to hovězí maso pochází, ale také vám poskytnout informace o uhlíkové stopě zvířete, ze kterého maso pochází. A myslím, že ten skandál, který se objevil, samozřejmě je nepříjemný. Je nepříjemné že k tomu vůbec mohlo dojít. Ale skutečnost, že jsme to zjistili díky testovacím metodám naší potravinové inspekce, nám nyní dává příležitost k širší diskusi o tom, jaké mechanismy zavést, aby k tomu do budoucna nedocházelo. Ale eh, pokud je o eh, moji předsednickou roli v radě, mám omezené možnosti, protože musím eh, získat dohodu v radě, což je proces, který se váže na pokračující probíhající diskuse o značení, které budou probíhat i do budoucna. Já chápu argument, který uplatnila řada z vás a že, nebo eh, to, na co upozornila řada z vás, že totiž postoj výboru pro zemědělství se nebude eh, nutně stotožňovat s tím, eh, jak rozhodne nakonec plénum, ale upřímně řečeno, to je věc k vašemu rozhodnutí. Když parlament sestavuje eh, svoji nebo dobírá se své výsledné vyjednávací pozice k společné zemědělské politice a rada činí to tež. Mým úkolem bude eh, vést tyto diskuse v radě a eh, vstupovat do jednání s parlamentem a zařídit, aby tady v radě náš proces doběhl lepšně řečeno. Toto tedy přísluší Eh, vám a výboru pro zemědělství a asi není moje role, abych zaslala to, do této věci. Pokud jde o rozmanitost plodin versus střídání plodin, já si myslím, že eh, obě věci mají svá pro a proti. Komise se rozhodla jít tedy cestou rozmanitosti plodin, protože eh, to je kritérium, které je snáze monitorovatelné a implementovatelné. Z dosti intenzivních diskusí v rámci komise o tom, zda zvolit kritérium střídání plodin či rozmanitosti plodin. Eh, dobře znám tedy argumenty pro a proti u obou variant, také je znám od samotných zemědělců. Ještě k rozpočtu. Myslím, že je důležité říci, že i v rámci návrhu komise, a to ještě nevíme, jaký bude jaká závěrečná dohoda a v finančním rámci. Co se navrhuje pro rozpočet na zemědělství, je postupné snižování procenta, které zemědělství představuje eh, v celkovém rozpočtu EU. Začíná se na cirka 38% návrhu komise, ale rozpočet na SZP je jediným eh, eh, prvkem v velicelém finančním rámci, kde se nebudou zvyšovat výdaje o inflaci. A vzhledem k tomu, že tedy to nebude navázaná na inflaci, v podstatě každý rok bude docházet eh, také škrtu v rozpočtu eh, na zemědělskou politiku do budoucna. Takový je návrh komise. Uvidíme, jak dopadne víceletý finanční rámec, ale já bych řekl, že eh, silný rozpočet na zemědělství je důležitý ze všech těch důvodů, které jste uváděli, také z, důvoda, z důvodu zajištění dodávek potravin do budoucna. Evropa dováží eh, značnou část svých potravin a musíme mít jistotu, že máme eh, inovativní, trvale udržitelné eh, systémy produkce potravin, kolektivní systémy v celé Evropě. Pokud si něco takového přejeme, musíme za to také zaplatit a to je třeba jasně a nahlas uvádět. Pokud je o výměty, bohužel řešení pro výměty Eh, není tak jednoduché, že bychom pouze eh, zvětšili oka v sítích. To je pouze část celého řešení. Samozřejmě musíme mít jistotu, že eh, samotní se budou opírat o vědecké poznatky a zavedou taková technická opatření co do konstrukce sítí, že by se omezil výlov mladých ryb. Část výmětu jsou právě mladé ryby, které ještě nemají dostatečnou velikost a nemohou být uváděny na trh. To máte naprostou pravdu. A například eh, v Keltském moři na jich od Irska, kde eh, loví francouzští, eh, irští a brští rybáři, rybáři tresku a další ryby, jsme zavedli technická opatření, která snížila výměty o téměř 40 Takže to je velice důležitá součást strategie pro řešení výmětu, ale je to také problém se smíšeným rybolovem. Pokud Eh, lovíte 4, 5 či někdy 6 druhů, různých druhů ryb stejnou sítí dospělých ryb a máte eh, ještě kvótu na část vylovených druhů, ale ne na zbylé druhy, co s těmito rybami uděláte? Eh, lovíte ve stejné hloubce, stejnou sítí, jak vytvoříte mechanismus pro vypuštění těch ryb, těch druhů, tedy, na které nemáte kvotu, které nesmíte vylovit. Jsou technická opatření, která nám pomohou eh, posunout se kopředu některých těchto problémů, ale nevyřeší vše. Takže eh, stejně budeme mít eh, problém s tím, kdy rybář vyloví rybí druh, na který nemá kvótu. To je nevyhnutelné v předvědatelné blízké té budoucnosti. A když můžeme omezit vyměty tím, že ošetříme velikost oxyti, a zavedeme další technická opatření u sítí, eh, tak tím 100% výměty nevyřešíme. Musíme zavést paralelně ještě další opatření. Nyní se o tom právě v radě jedna. Je tedy důležité toto neprezentovat eh, zjednodušeně. Dále pokud je o Lisabonskou smlouvu, eh, promiňte na okamžik, abych měl jistotu, že odpovím na všechny dotazy. Jsem rád, že tu máme zástupce Litvy, protože Irsko samozřejmě jakožto předsednictví je součástí trojky, sestávající se z Irska, Litvy a Řecka. A kolektivně se snažíme eh, přistupovat eh, k celé řadě eh, témat, tak abychom mohli hladce předat Litvě témata, která se nepodaří vyřešit nám během našeho předsednictví. Takže řada z věcí, o kterých, o kterých zde dnes hovoříme, eh, po nás eh, připadnou Litvě Já se těším na spolupráci s tímto eh, předsednictvím, které nastoupí po nás. Takže potřebujeme vyvážené řešení a reálnou reformu společné zemědělské politiky. Zároveň musíme mít jistotu, že ta reforma nebude stát obrovské množství času a peněz eh, zemědělce, členské státy a komisy. Takže to je ta rovnováha, kterou hledáme. Těším se na to, co vzejde z našeho výboru, těším se na návrhy eh, komise, pokud je o nový společný přístup eh, k lesnictví a trvale udržitelnému hospodaření, ale musí to být něco, co bude snadno proveditelné, tak aby lidé přesně věděli, co se od nich čeká v oblasti Lesní hospodaření, ať již se soukromými či veřejnými les, či státními lesy. Dále, eh, pokud je o tedy přímé eh, platby, já jsem navštívil před pár měsíci Estonsko, Lotyšsko a Litvu, hovořil jsem s tamními ministry a dočené členské státy mají moji osobní podporu. Myslím, že také eh, sami dobře pokročili v rámci vyjednávání o přímých platbách v rámci vel, víceletého finančního rámce, pokud je tady o, při, pokud je tady o problém toho, abychom přiblížili přímé platby na hektar v pobaltských zemích evropskému průměru. Já si myslím, že určitě se tomuto tématu věnujete zde v parlamentu a daří se to postupně řešit. Pokud jde o značení, vím, že parlament je velmi ambiciozní v této věci a byl v minulosti. Rada se bude i nadále zabývat různými možnostmi v této věci projednávat návrhy komise, až budou předkládány, ale nechci slibovat eh, něco, co by bylo nesplnitelné v radě, ale jsem se ještě v nepříliš budoucnosti budeme tuto problematiku v radě projednávat. Eh, pokud jde o reformu rybářské politiky a trvalý rybolov, v podstatě v této politice jde o to, eh, podpořit dlouhodobě existenci rybářských komunit, ale zároveň také rybích populací v našich vodách tak abychom ještě za eh, nejlepší cesta tady, jak zaručit, že za 5-10 let budeme mít v Evropě ještě rybáře, je postarat se, abychom měli tou dobou ještě nějaké ryby. Proto právě potřebujeme řešit otázku výmětu, také zde téma regionalizace, eh, lepších eh, zakonaných tedy technických um, zařízení, síti a tak dále. Dále pokud o zelenění, ano, bude zde nějaký, budou zde nějaké byrokratické eh, požadavky, které vše musí být udrženy na minimum. Účetní dvůr nám připomenul, že je nutné snažit se vždy omezovat náklady na minimum. Pokud je o efektivnost kontrol, čekáme na návrh komise. Myslím, že má eh, být předložen někdy v březnu. Poté rada vypracuje svůj postoj k těmto tématům, doufejme, dosti brzy, poté, co přijde návrh komise. Má to své dopady nebo souvisí to také s aktiv přenesené pravomoci. Pokud je o ta velmi přímá slova eh, v tom, že o tom, že parlament doufá, že se budeme všichni držet Lisabonské smlouvy. Já akceptuji část toho, co zde zaznělo, ale ne všechno. pokud je o to, že by ministři zemědělství se dívali na Brusel jako na jako dojnou krávu. Já si myslím, že pokud se podíváme na zemědělství v Evropě dnes versus před 20 lety, tak myslím, že eh, došlo k obrovským změnám, například pokud je o vysledovatelnost, pokud je o konsistentnost s dalšími směrnicemi Evropské unie, pokud je o podmíněnost, trvalou udržitelnost a k tomu všemu došlo díky reformám společné zemědělské politiky a díky prostředkům, které investujeme do eh, zemědělské politiky právě na dodržování těchto norem. A myslím, že ta aktuální reforma SZP je o modernizaci myšlení, modernizaci přístupu, tak abychom reagovali na výzvy, eh, které přišly od poslední reformy, jako je biologická rozmanitost, klimatické změny, eh, zajištění dodávek potravin. Proto také Eh, i v rámci rozvoje venkova a podobně uvidíme posun v prioritách. A na závěr ještě dovolte, abych vám popřál šťastný nový rok. Těší mne a zaujalo mne, že se lidé snaží učit eh, chorvatsky. Myslím si, že to je příslip věcí příštích a také Eh, jsem vděčen za to, že jste se snažili hovořit eh, anglicky, tedy mojí mateřštinou a trošku mi to připomnělo, že bych měl věnovat více času cizím jazykům. Eh, pokud je otázku geneticky modifikovaných organismů, vím, že v tom máte jasný názor. Víte, že v Ratě jsme se moc neposunuli, protože nemáme kvalifikovanou většinu. Jediné, co můžeme učinit jakožto předsednictví, je rekapitulovat situaci, zjistit, eh, udělat takovou inventuru, tedy jaký je pohled eh, aktuální u jednotlivých členských zemí. A možná bychom poprosili také komisi o progresivní přístup, tak aby se změnil, eh, změnily výsledky hlasování v radě. Pokud máme dosáhnout výraznějšího pokroku GMO, potřebujeme tedy vyváženost mezi subsidiaritou a zachováním celistvosti jednotného vnitřního trhu. A moje eh, poslední slova eh, budou na adresu, nebo se budou týkat eh, včel. Víme, že včely populace nyní v Evropě jsou pod určitým tlakem, jednak kvůli chorobám, parazitům a jednak také kvůli obavám z využívání pesticidů u některých plodin a také kvůli geneticky modifikovaným organismům. Ale myslím si, že je důležité říci, že tato diskuse je součástí procesu spolurozhodování. Váš výbor bude vypracovávat vlastní eh, stanovisko právě k těm problémům, které jste zde nastolovali a myslím si, že pro tyto problémy, které vás trápí, tedy právě tím prvním fórem váš vlastní výbor, tak abyste se dobrali společného stanoviska a poté mohli vstoupit v jednání s radou a s komisí na finalizaci celého návrhu. Zaznělo zde mnoho témat. Omlouvám se, pokud jsem něco vynechal, pokud jsem se eh, zareagovat na co možná nejvíce věcí, ale čas je omezený. Pokud eh, byste se na mě chtěli přímo obrátit, jakožto na předsedu rady, skontaktovat mě osobně, samozřejmě máte možnost. Těším se na spolupráci s vámi v nadcházejících cirka pěti měsících. Děkuji. Děkujeme vám, pane ministře, za možnost s vámi diskutovat a také za možnost eh, případně vás přímo oslovit. Myslím si, že eh, jsme vedli opravdu eh, plodnou diskusi. Eh, vidíme, že u mnoha témat převládá ještě určité napětí, zejména co se týče reformy společné zemědělské politiky i rybolovné politiky. Určitě to bude trvat ještě nějakou dobu, kdy budeme muset v těchto dvou sektorech, které jsou v naší odpovědnosti, společně bojovat jsou to oblasti ve výhradné eh, kompetenci Evropské unie a je to takový lakmusový papírek, který nám ukáže, nakolik jsme akcech schopní, nakolik eh, jsme schopni dojít ke kompromisu, se kterým můžeme všichni výjít eh, na veřejnost. Takže vy i my neseme opravdu obrovskou odpovědnost a na to nesmíme zapomínat. Takže já vám přeji šťastnou ruku mnoho úspěchů a to určitě a mnoho štěstí, které budete určitě potřebovat. Eh, děkuji vám mnohokrát za konkrétní odpovědi na naše otázky a děkuji také za vaši nabídku. Eh, a to tež platí samozřejmě pro vás. Pokud vám budeme moci být nápomocni, tak kdykoliv eh, se můžete obrátit na mě nebo na kteréhokoliv z eh, našich kolegů. My jsme opravdu kdykoliv otevřeni k jakékoliv spolupráci. Mnoho úspěchů a ještě jednou děkujeme. So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister begrüßen. No, takže já ze všeho nejdříve uh, přivítám uh, dalšího eh, ministra. Dnes tady máme mezi sebou pana Andriku Jakise, litevského ministra zdravotnictví. A Teď máme na řadě zprávu pana kolegy Ulmera. Já navrhuji, abychom si vyslechli krátký úvod, ale opravdu krátký úvod k této zprávě. Jinak eh, nemáme čas, nebudeme mít dost času na dalšího ministra. Ano, mm, pane předsedo, děkuji vám za udělení slova. Já budu opravdu stručný. Jedná se totiž o velice technickou zprávu a v první řadě tam jde o to, aby eh, dosavadní bezpečnostní normy, eh, dosavadní nařízení Euratomu vlastně byly jaksi sloučeny do nového nařízení. Je to moje zpráva v rámci paragrafu 50 je zapotřebí eh, spolupráce výboru pro zaměstnanost. Eh, my jsme eh, byli schopni jenom některé návrhy opatřit pozměňovacími návrhy. V podstatě už jsem všechno vysvětlil ve svém písemném vysvětlení. My se v podstatě tady snažíme ten právní předpis upravit podle nového, nejnovějšího stavu techniky. Jedná se o ochranu člověka před před ionizujícím zářením. Eh, hlavní zásadou u toho záření je to eh, Mm, odstínit, odclonit, vyhnout se eh, expozici. Eh, jde o ochranné pomůcky eh, v této oblasti. Já se velmi dobře vyznám z důvodu svého povolání, protože více než 30 let v Německu jsem v této oblasti pracoval a pracuji. Eh, existuje celá řada právních aktů Euratomu, Eh, které platí jako normy a v podstatě eh, cílem tohoto návrhu je, abychom eh, skutečně je jaksi sjednotili a aby byly použitelné v praxi. Já jsem navrhla jednu výraznou změnu v té zprávě a sice je to kapitola 9. Tu bych rád celkem, jako celek vyškrtl. Přál bych si, aby tato kapitola se stala předmětem samostatného právního právního aktu. Eh, možná komise by nám mohla k tomu říci časový rámec. Jedná se především o eh, dopady na životní prostředí, zvířata a rostliny a eh, k tomu potřebujeme mm, rozsáhlé vědecké práce, abychom opravdu vycházeli z bezpečného znalostního rámce. Já bych byl rád, kdybychom mohli vyjmout tuto kapitolu, pokud se podaří dodržet časový rámec. Já mám špatné zkušenosti zkušenosti do, do posud, eh, co se týče mm, například medicínských produktů. Tam mi bylo v roce 2007 přislíbeno, že přijde návrh během 12 měsíců. Těch 12 měsíců už uplynulo od té doby několikrát. Já vám tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji, pane Ulmere. Jako další pan Ivazí a potom pan Ouský. Takže prosím eh, stručně, protože máme tady pana ministra. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o velmi důležitou směrnici. Samozřejmě je to technická odborná záležitost, ale týká se ochranu před ionizujícím zářením, kde se nám akumuluje celá řada dalších směrnic. Nejdůležitější je ta z roku 90 6, kde máme eh, stanovené eh, zdravotní normy pro omezení dopadů eh, ionizujícího záření. Víme, jak je to tam nastaveno, ale také máme směrnice o pacientech, o prazích u některých, pravých hodnotách u některých činností, o ochraně pracovníků v jaderném průmyslu a na rozdíl od kolegy zpravodaje se domnívám, že také ochrana životního prostředí musí mít eh, promítnuta do celé této směrnice. Eh, můj první úhled pohledu, věc, kterou sleduji, je vždy změna právního základu. Tady přece jenom jde o směrnici, která se, eh, která se opírá o smlouvu Euratomu. A prvním cílem smlouvy Euratomu jim je nukleární rozvoj, který zaručí a přispěje k míru a prosperitě. To je prvotním cílem smlouvy o Euratomu a ochrana před eh, ionizujícím zářením je to od toho, aby rozvoj jaderného průmyslu byl možný. Je. Eh, takže vlastně eh, to není tak, že by ochrana zdraví populace byla, byla nadřazena všem ostatním, ale o to, že je důležitá to abychom je naplnili hlavní cíl smlouvy o Rotomu. A další věc je ta, že my jakožto poslanci chceme mít to spolurozhodování, zatímco pokud se pohybujeme v rámci Euratomu, vyslovujeme pouze souhlas, což je přece odlišná situace, to výrazně. Dále eh, k této konkrétní směrnici je zde stanovena limitní dávka pro jednotlivce 1 milisievert to je tady podle směrnice z roku 1996. Nicméně tato norma, jeden eh, milisivert. pokud je o všechny vědecké poznatky, které máme k dispozici, víme, jaká byla situace v době Černobylu, eh, máme údaje o interní kontaminaci. Všech, na základě všech nových vědeckých poznatků bychom tuto eh, do, bychom tuto dávku mohli ještě snížit. Je příliš vysoká, vezmeme-li v potaz nejnovější vědecké poznatky. A především vás chci upozornit na to, že u této směrnice eh, se odchylujeme od pojetí kolektivní eh, mezní dávky. To znamená, a to je velice důležité, to znamená, že pokud zítra budeme rušit nějakou jedenou elektrárnu a vidíme, že v této směrnici zavádíme výjimky a liberalizaci. To znamená, že v určité rovině v podstatě bude moci posvětovat tak, že je možné uvolnit určitý objem radioaktivního odpadu, kde budou respektovány normy na e, činnost a normy na kontaminaci. A vůbec se nebude sledovat počet lidí, kteří budou vystaveni těmto dávkám záření. To je velice vážné. E, dále se ve směrnici zaváží, zavádí referenční dávka, to znamená v případě nehody eh, může se každá země pohybovat mezi 100 eh, a 20 milisiverty. což je obrovské rozpětí. Eh, mezi jedním a 20, pardon, milisiverty, což je obrovské rozpětí. Podívejme se, co se stalo ve Fukushimě. Já jsem se tam byla podívat, ale říkali, máte právo jít až na 20 milisivertů i pro těhotné ženy či pro děti, ale přitom to je enormní dávka. Takže tady v podstatě jde o akceptaci um, radiologického znečištění prostředí. Já jsem radioaktivního, pardon, znečištění prostředí. Já si myslím, že na to nemůžeme přistoupit. Pokud je ochranu pracovníků, vypadá to tam podobně. Říká se nám, že studenti třeba 16 letí můžou se dostat až na 6 eh, mSv ročně, jako kdyby 6 mSv ročně bylo něco přijatelného, ale přitom to sebou nese riziko takováto expozice. Takže to je negativní stránka této směrnice oproti dosavadnímu stavu. A ještě další věc, je tam toho opravdu hodně, ale bude třeba skutečně se do řady věcí opřít. Všechno, co se týká liberalizace, eh, nakládání s radioaktivními odpady ve vztahu k životnímu prostředí, výjimka musí být eh, pravda. Ve Francii jsme se velmi brali za to, abychom měli zákaz. A aby eh, to úřady řešily případ od případu, zatímco tady se jako pravidlo zavádí liberalizace a nikoli eh, výjimečné eh, případy. Děkuji a nyní prosím pan Miroslav Ouský, stručně prosím. Eh, já vám děkuji, pane předsedo. Já budu, já budu velmi stručný, na rozdíl od eh, naší drahé kolegyně. Já souhlasím se zpravodajem, že eh, zpráva není příliš komplikovaná, je pro naši skupinu přijatelná. Všichni souhlasíme se snahou po zlepšení ochrany obyvatel před ionizujícím zářením, sjednocení směrnice je jasné. Také souhlasíme s tím, že pakliže zpráva pojednává o ochraně občanů před ionizujícím zářením část týkající se ochrany životního prostředí by nemusela být její součástí. Eh, umím si představit jistá zpřesnění, našel jsem tam několik nejasností, po konzultaci s naším eh, metrologickým ústavem si dovolím eh, navrhnout pozměňovací návrh, ale nejedná se o nic významného ani, ani nic, co by měnilo charakter zprávy. Děkuji. Děkuji vám. A rád bych dal ještě tručně slovo komisi, pokud si přeje se vyjádřit. Like the... Ano, děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat eh, zpravodaji za tento vyvážený návrh zprávy a také za konstruktivní pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Domníváme se, že tato zpráva je důležitým krokem směrem ke zlepšení ochrany před expozici vůči ionizujícímu záření. Eh, je i naším názorem, že tento eh, krok, tato směrnice výrazně zlepší ochranu eh, lidí i životního prostředí před ionizujícím zářením. Dovolte, abych zareagoval pouze na jednu věc, a to je ochrana životního prostředí. Spravodaj v principu vítá požadavek ochrany životního prostředí, ale stále se domnívá, že zatím ještě eh, nemáme potřebné vědecké poznatky pro zavedení této věci. Komise se naopak domnívá, že třeba konsistentním způsobem dostávající ochranu, eh, systém ochrany člověka promítnout i kritérium ochrany životního prostředí a domníváme se, že to je možné pouze v rámci smlouvy Euratomu. Eh, máme zaveden systém, který nám umožňuje na základě vědeckých poznatků vypracovávat metodiky pro určení dopadu ionizujícího záření na jiné než lidské druhy. Tato eh, zpráva má být brzy zveřejněna, příslušná zpráva tedy, a těšíme se na ně, doufáme, že budeme moci přistoupit i k ochraně životního prostředí před ionizujícím zářením. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo našemu zpravodaji. Prosím. Děkuji vám, vám za vaše názory. Eh, já bych chtěl říct, že příští středu eh, od 15 do 18 hodin budeme mít seminář na toto téma. Eh, zájemci jsou srdečně zváni. Těším se opravdu na bohatou diskusi příští týden. Děkuji vám za, vaše stručn- za vaši stručnost. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. února. A s pozměňovacími návrhy se budeme zabývat eh, v březnu 20. a 21. v našem výboru. Eh, o nich budeme diskutovat a hlasovat budeme 24. dubna. Plénum potom Eh, bude diskutovat a hlasovat eh, v červnu. Děkuji všem kolegům za jejich eh, stručnost při debatě, děkuji panu zpravodaji a vítám již mezi námi irského ministra zdravotnictví Jamese Rayleighho. Vítám vás v našem výboru pro životní prostředí. My jsme největší legislativní výbor Evropského parlamentu, i když dnes jednáme v nejmenším sále, ale to nej není, to ničemu neškodí. Eh, máme celou řadu eh, témat, kterými se budeme zabývat během vašeho předsednictví. Jednak je to směrnice o tabákových výrobcích, potom jsou to přeshraniční zdravotní hrozby, eh, potom jsou to mm, lékařská zařízení a celá řada dalších bodů, napjatý program, který musíme zpracovat. A my se těšíme na vaši prezentaci Eh, dám vám teď slovo na 10 minut a poté budou mít možnost koordinátoři jednotlivých um, politických skupin, eh, možnost položit vám otázky a potom v dalším kole ostatní kolegyně a kolegové. Eh, máme celou řadu zájemců, už se nám hlásí zejména zpravodajové k jednotlivým tématům, takže ta debata bude určitě velmi intenzivní. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je pro mne velkou ctí, že vám dnes mohu představit program irského předsednictví pro oblast zdraví. Rok 2013 představuje 40. výročí irského přistoupení do tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Pro ty z vás, kteří jste již to zažili v roce 73, je fascinující se zamyslet nad tím, jak tehdy vypadalo hospodářské, politické a sociální prostředí, ve kterém jsme žili jak doma, tak v Evropě. Od té doby členství v Evropské unii přineslo mnoha pozitiva irským občanům, jak z hlediska hospodářského, tak sociálním. My nyní ale čelíme jiným výzvám a vzhledem k stávající hospodářské situaci. A z toho důvodu irské předsednictví a jeho program se pokusí pokročit eh, zejména tam, kde je to nejvíce zapotřebí v oblasti stability, zaměstnanosti a růstu. Nezávisle na ekonomické situaci se snažíme vylepšit zdraví a pohodu našich občanů, také zajistit to, aby eh, systémy, které podporují systémy vylepšovaly účinnost a efektivitu poskytování zdravotnických služeb občanům. Členské státy se sami vypořádávají s realitou v oblasti zdravotnictví, ale důležité je, abychom spolupracovali, sdíleli si myšlenky a nejlepší praxe při vytváření legislativy. To nemůžeme podceňovat. Role Evropského parlamentu je nyní více než kdy jindy e, důležitá uznávána. Vy jste přímo zvolení zástupci občanů a máte roli e, spoluzákonodárců. Je důležité tedy obhajovat zájmy občanů. Jirské předsednictví uznává tento význam této sněmovny a těší se na spolupráci. Společně tedy Rada a Evropský parlament se pokusí vylepšit životy našich občanů a jejich budoucnost. Rada úzce spolupracuje s partnery našeho tria, s Litvou a s Řeckem. Dnes se setkám s naším s mým protěžkem, ministrem zdravotnictví Litvy. Co se týče pokroku v oblasti legislativy, to je takový uh, hlavní bod irského předsednictví. My se pokusíme Eh, pokročit, podstatně pokročit v celé řadě hlavních legislativních balíčcích, jako je návrh o tabákových výrobcích, jak to zmínil pan předseda, také přeshraniční hrozby zdraví, klinické texty, lékařské zařízení a eh, zdravý eh, růst. Tabák, tabák a kouření je velká hrozba pro lidské zdraví. Každoročně přibližně 700 tisíc občanů EU umírá na onemocnění napojené na tabák. Miliony lidí jsou ovlivněni nebo onemocněli z důvodu právě spotřeby tabáku. A náklady na toto jsou opravdu nesmírné. Uh, ovlivňuje to zdraví i rodinných příslušníků a ty náklady jsou opravdu nesmírné. Největší tragédii v tomto případě je to, že je to něco naprosto vyhnutelného. Musíme se pokusit pomoci kuřákům přestat kouřit a také zabránit tomu, aby vůbec mladí lidé začali s kouřením. Kromě těch lidských nákladů, Eh, jsou tu obrovské také ekonomické náklady, protože léčba pacientů eh, s nemocemi eh, pocházejícími z tabáku si vyžaduje obrovské náklady a zatěžuje rozpočet. Spotřeba tabáku má také nesmírný dopad na hospodářství, absentismus, snížení produktivity a předčasný odchod do důchodu. Evropští ministři zdravotnictví Ehm, mají opravdu velký zájem, aby tabák nebyl atraktivní pro děti a pro mládež. 78 kuřáků totiž začalo s kouřením ještě před 18 eh, lety, to znamená, když byli nezlatili nebo dokonce děti. A spotřeba, pokud tedy děti začnou s kouřením, tak rozhodně budou pokračovat s kouřením po celý život a zřejmě nikdy nepřestanou. Takže my se musíme starat o zdraví našich dětí. A e, je zřejmé, že každý druhý kuřák rozhodně zemře na nějaké onemocnění způsobené tabákem. A proto opatření proti tabáku e, e, je třeba zrealizovat tato opatření. Zatím jsme nebyli příliš, impu, eh, příliš úspěšní. Víme, že tabákový průmysl toto se bude snažit negativně ovlivnit, abychom prosadili nějakou legislativu. Nicméně my se musíme vynesnažit a naléhat na to, aby i naši občané kuřáci s kouřením přestali. Takže eh, legislativa o tabáku je hlavní prioritou našeho předsednictví a my se pokusíme maximálně pokročit v srpnu loňského roku já a devět dalších ministrů zdravotnictví jsme naléhali na komisi, aby ještě do konce roku 2012 zveřejnila svůj návrh a s velkým potěšením jsme zaznamenali, že tedy již 19. prosince k tomuto zveřejnění došlo. Vím, že tedy ta jednání od tabákových výrobců budou složitá. Již v minulosti jsme zaznamenali, jak toto může být důležité. Víme, že tabákový průmysl toto bude blokovat, ale já a vy jakožto spoluzákonodárci budeme stavět zdraví našich občanů na první místo a budeme pracovat tak, aby Eh, tento návrh rychle prošel. Příští měsíc eh, se k vám do výboru vrátím s komisařem Borgem, proběhne slyšení o tabákových výrobcích a já se těším na konstruktivní spolupráci eh, s vámi a také na spolupráci s Lindou McEvan, která je spravodajkou v této oblasti a doufám, že přispějeme k tomu, aby tato legislativa byla co nejdříve schválena. Pak, co se týče té širší oblasti kontroly tabáku, asi víte, že Irsko bylo pionýrskou zemí, co se týče ochrany pracujících eh, zdraví eh, na pracovišti, když zavedla eh, zákaz kouření na pracovišti. Když se setkají ministři zdraví v Dublinu v březnu, tak tam budeme hovořit o nových možnostech, o revizi a novém postupu. Dámy a pánové, eh, buďme vzájemně upřímní. Pokud eh, tyto produkty jsou umožň, eh, dávány na trh v, ten, v tomto okamžiku, tak je to jenom proto, že jsou legalizovány. Co se týče veřejného zdraví a našeho programu pro období 2014 až 2020, tady stavíme na stávajícím zdravotním programu a zaměříme se na několik takových konkrétnějších aktivit, které by měly přinést opravdovou přidanou hodnotu pro EU. Hlavními cíly toho programu jsou podpořit inovaci v zdravotní péči a navýšit udržitelnost zdravotních systémů, vylepšit zdraví občanů a ochraňovat je také od přeshraničních hrozeb. Já vítám ten pokrok, kterého bylo prozatím dosaženo v rámci jednání mezi radou a parlamentem a zaznamenal jsem, že tam již bylo dosaženo dohod v celé řadě oblastí, nicméně stále to máme ještě tři nevyřešené otázky, dvě mají takový horizontální charakter, je to rozpočet programu a pak otázky těch buď aktů v přenesené pravomoci nebo eh, prováděcích aktů, co se týče přijímání eh, ročních pracovních plánů. A další třetí oblast se týká spolufinancování. Irské předsednictví je zavázáno do, uzavřít dohody ohledně těchto návrhů a těší se na spolupráci s parlamentem. Budeme v úzkém kontaktu se spravodajkou paní Grostet. Další trialog by měl proběhnout poté, co zjistíme výsledky jednání o víceletém finančním rámci. Doufám, že bude dosaženo dohody včas, tak abychom mohli vše začít provádět od počátku roku 2014 posledních letech to byla celá řada nových přeshraničních hrozeb zdraví, jako H1N1 nebo ptačí chřipka nebo SARS. Do určité míry jsme měli štěstí, že ta hrozba nakonec nebyla tak závažná, jak jsme čekali. Nicméně musíme být připraveni a zajistit to, aby všichni občané měli rovný přístup k očkovacím látkám a antivirálním léčivům. Proto tu máme návrh v této oblasti závažných eh, hrozeb zdraví. To je další důležitý krok, jak můžeme budovat důvěru mezi našimi občany. Irské předsednictví se zavazuje pokračovat v jednání a dosáhnout dohody v prvním čtení s Evropským parlamentem a komisí. Doufáme, že to budeme mít také právní základ, co se týče poskytování veřejných zakázek eh, na výrobu vakcín. Toto eh, rozhodnutí by mělo také posílit přípravu a koordinaci mezi členskými státy. Očekáváme eh, trialog s parlamentem, měl by být zahájen v nadcházejících týdnech. Zatím tu ještě nebyla vyjasněna pravidla, co se týče pravomocí komise, ale irské předsednictví eh, věří tomu, že bude přijato rozhodnutí co nejdříve. A Irské předsednictví samozřejmě počítá s vaší spoluprací a také s ochotou ze strany komise. Co se týče eh, klinických testů a také přístupu k novým eh, eh, léčivům, to je naprosto zásadní, protože je třeba zajistit zejména bezpečnost, ale také samozřejmě i omezování stávajících léčivých produktů. My si uvědomujeme, jaký je význam navrženého nařízení týkající se eh, klinických text, testů eh, léčivých produktů pro humánní užití. Tady si přejeme zejména posílit eh, bezpečnost pacientů. Provádění bezpečných klinických testů v Evropě je zásadní proto, aby se eh, zachoval význam farmaceutického průmyslu v, prů, eh, v Evropě, ale také, aby se snižoval administrativní zátěž. Já se dnes setkám eh, se zpravodajkou Glenis Wilmot a také si vyměníme názory. Uvědomujeme si, že na toto téma toto téma je zajímavé pro všechny instituce. Dále si přejeme pokročit také v dalších dvou důležitých tématech, jako jsou lékařská zařízení. Tam komise zveřejnila návrh již v září 2012. Přejeme si vylepšit legislativní rámec pro výrobu a umistování na trh těchto léčivých zařízení a také zařízení pro in vitro diagnózy. Uvědomuji si opravdové obavy eh, občanů a také politiku, když vyvstala ta polemika ohledně například prsních implantátů. Eh, občané si přejí, aby byla užívána bezpečná lékařská zařízení, ale také musíme zajistit eh, schůdnost evropského průmyslu s lékařskými zařízeními tak, aby byly obhájeny zájmy všech. Role eh, lékařských zařízení ve zdravotnictví je zásadní, protože zachraňují lidské životy, vylepšují také kvalitu života občanů. Je třeba ale eh, brát v potaz také konkurenceschopnost eh, v rámci globálního světa, snižování nákladů. Takže návrhy vytvoří určitý návrh rámec pro koordinaci řízení a regulace oblasti s léčivými eh, zařízeními. Samozřejmě celá problematika je komplexní, ale jirské předsednictví doufá, že s tím pokročí. Setkal jsem se se spravodajkou paní Dagmar Roth-Berendt eh, ještě včera večer. Zahájili jsme uh, diskuzi a také jsme, jsem se setkal se stínovou spravodajkou McGuinness a doufám, že se mi dnes podaří setkat se s panem Petrem Líze. Irské předsednictví také zblízka sledovalo uh, diskuzi v Evropském parlamentu ohledně směrnice o transparentnosti. Nedávno eh, eh, jsme vzali v potaz výsledek právě hlasování ve výboru Envy. Chtěl bych ocenit práci a dobrou vůli paní zpravodajky eh, doktorky Parvanové, která se snaží pozitivně přistupovat i a vycházet vstříc. Irské předsednictví velice hloubkově prostuduje tento předložený návrh, bereme v potaz eh, to, co vyjadřili obě instituce. A já bych eh, rád pokračoval na úrovni rady v jednání. Eh, uvidíme, jak v příštím měsíc dopadne hlasování v parlamentu. Následně tedy rada vypracuje svůj postoj a doufáme, že si vysloužíme podporu a zahájíme jednání mezi třemi institucemi. Ještě bych chtěl zmínit několik dalších eh, akcí v rámci našeho programu. My klademe velký důraz na výzkum a inovaci, proto předsednictví zrealizuje e eh, zdravotnickou konferenci na vysoké úrovni. Eh, realizujeme ji v Dublinu v květnu společně s Generálním ředitelstvím pro inovaci a výzkum a doufám, že se ji budete moci také zúčastnit bude probíhat eh, také v březnu 13., 14., 15. května další konference na vysoké úrovni na téma elektronické zdraví, paralelně také se světovou ehm, konferenci v oblasti eh, IT Dále tu budeme mít e, další událost napojenou na měsíc e, věnovaný mozku. Bude to konference s názvem Zdravý mozek, zdravá Evropa a nové horizonty. Proběhne 27. a 28. května. Dále e, budeme pořádat ministerskou konferenci pro ministry zdravotnictví 4. a 5. května v Dublinu tam eh, bude samozřejmě zdraví a pohoda občanů na prvním místě. Také se budeme věnovat eh, bezkouřovému prostředí, eh, zdraví dětí a já bych vám tímto chtěl poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že jsem vás tímto stručně obeznámil s našimi prioritami a nyní se těším na výměnu názoru. Jak jsem již předeslal, my Eh, jsme si stanovali priority v rámci našeho programu. Věříme, eh, že opravdu budeme eh, stavět do středu zájmu zájmy našich občanů, protože opravdu si přejeme pomáhat našim občanům vytvářet správnou legislativu, která toto bude podporovat a pane předsedo, těším se na spolupráci a doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Děkuji vám, pane ministře, a nyní bych zahájil kolo otázek a odpovědí. Jako obvykle eh, je tomu tak, že jako první dostanou slovo koordinátoři a jako první z nich Petr Líze, koordinátor EPP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, pane ministře, děkujeme vám za vaši úvodní prezentaci. Vy jste zmínil eh, téma směrnice o tabákových výrobcích hned na začátku. Já děkuji za to, že jste přijal pozvání na slyšení. Eh, to byl návrh EPP a jsem velmi rád, že vy jakožto předseda eh, rady mm, jste přijal toto pozvání. E, ta diskuse bude ještě dlouhá o směrnici o tabákových prostředcích, ale je tady jedno téma, na které já bych rád obrátil pozornost. Neměli bychom se pokusit ještě více se zaměřit na téma pasivního kouření a jeho e, rizik, zejména pro děti, protože to, co um, ta vyjádření, která zatím zazněla, se týkají zejména eh, kuřáků samotných, ale já si myslím, že bychom měli upozornit i na odpovědnost za to, že děti a dokonce i kojenci jsou vystaveni obrovskému riziku. Existují studie eh, dokonce o syndromu náhlého úmrtí kojenců, eh, které mohou s tímto souviset. Jestliže vystavuje dítě ehm, riziku úmrtí, to je možná horší, nežli tomu riziku riziku vystavuji sám sebe. Další věc, kterou chci zmínit, eh, to není přímo vaše kompetence, ale týká se lidí eh, ve zdravotnictví a sice je to směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Eh, před půl hodinou výbor pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh společně s tímto výborem se vyjádřil, že nechceme takový předpis, který by zdravotní sestry a pečovatele eh, od nich vyžadoval 12-leté obecné, všeobecné vzdělání. Eh, my bychom chtěli desetileté všeobecné vzdělání a potom velmi specializované vzdělání a to by mělo být zachováno. Je to v zájmu pacientů, je to v zájmu zdravotnického personálu a já bych rád, abyste si eh, toto téma vzal za své a abyste s ostatními ministry se na to zaměřili, protože eh, se to velmi silně dotýká zdravotnictví a tento výbor a stejně tak jako výbor pro vnitřní trh jasně řekli, že musí existovat možnost eh, těch deseti let obecného vzdělání, všeobecného vzdělání. Eh, já jsem pracoval jako lékař, mám maturitu, vystudoval jsem medicínu a přesto dobře kvalifikovaná zdravotní sestra se vyznala často lépe než já. Děkuji vám. Děkuji, pane Líze, za to, že jste dodržel ty dvě minuty. A nyní uh, Linda, prosím. Ano. Pardon, pane předsedo a kolegyně, potřebuji odejít dříve, takže nejprve ona. Jsem velmi ráda, že vás tu dnes vidím, pane ministře. Jak víte, mám vyhraněné názory na kouření a tabákové výrobky a vím, že se shodujeme v těchto věcech, ale byla bych ráda, kdybyste nás mohl ujistit, že připomenete všem kolegům v radě, jaký je rámec Světové zdravotnické organizace ohledně eh, kontroly eh, tabakových výrobků a lobbingu, že tedy třeba, aby veškeré kontakty s tabakovým průmyslem, průmyslem byly transparentní, protože víme, jaká je situace u tohoto odvětví, u těchto firm a obáváme se, že se pokusí vystoupit eh, působit tedy jaksi ve, ve, ve stínu a zablokovat přijetí této legislativy. Já vím, že oba máme svůj jasný názor na tabakovou směrnici a myslím si, že bude důležité snažit se ovlivnit také kolegy v radě. Děkuji. François Grostet, prosím. Děkuji mnohokrát. Vážený pane ministře, já jsem si vás eh, vyslechla s velkým zájmem, opravdu, protože Všechna témata, které jste zmiňoval, jsou nesmírně důležitá pro náš výbor. Jakožto zpravodajka pro třetí akční program eh, pro oblast zdraví, o tom, nebo o tomto programu dlouze hovořit. Vy jste zmiňoval, co vše zbývá vykonat. Proběhlo, nebo je zde tady více zasedání e, trialogu a narážíme ještě na tři věci. Vy jste to zmiňoval, e, celkový rozpočet, ale míra spolufinancování pro společné e, akce a ještě další téma, pokud jde o ten celkový rozpočet eh, konečný, chci připomenout, že pro parlament eh, je toto opravdu klíčové. Pokud eh, toto neprosadíme, tak nebudeme moci vyslovit souhlas a nedosáhneme dohody s radou. Ráda bych připomenula, že ty finanční prostředky, které jsou na to vyčleněny, jsou už tak slabé, protože pro období po roce 2000 do roku 2020 jsou 446 milionů a víme, jaké byly potíže s tím eh, dobrat se vůbec eh, tohoto rozpočtu a nedovedeme si prostě představit, že bychom z tohoto ještě ukrajovali z tohoto rozpočtu na třetí program pro zdraví, který je již tak eh, slabě zaštítěn rozpočtovými prostředky. Takže ráda bych vás upozornila na to, že v tomto programu se také financuje boj proti obezitě, proti alkoholu, proti vzácným chorobám. To vše je nesmírně důležité. Jak jsme si řekli hned na začátku, eh, zdraví populace, zdraví občanů má dopady na konkurenceschopnost a prosperitu Evropské unie, takže je to věc opravdu klíčová. Kromě toho bych ráda upozornila na další téma, vy jste řekl, a já s vámi naprosto souhlasím, že je nezbytně nutné pomoci farmaceutickému průmyslu, aby mohl se trvat v Evropě. Mne eh, dnes velmi, nebo dnes se tady velmi zaobírám jednou věcí, a totiž eh, agentura EMEA eh, má vydat nebo vydává eh, povolení pro eh, léčivo, které jediné v Evropě eh, může léčit jednu vzácnou, vzácnou nemocení jater. Bez tohoto léku bohužel nastává smrt. Tento lék se ve Francii používá již 20 let ale bohužel se Evropská komise nyní eh, vrací k tomuto eh, rozhodnutí, k schválení tohoto léku, takže já bych poprosil, abyste tlačil na to, aby se v rámci Evropské komise nějak nemanévrovalo v této věci. Děkuji. Děkuji za dodržení dvou minut a nyní paní Rodberend. Dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tak nevím přesně, nevím vůbec, co máte na mysli. <laughs> Dovolte, Eh, pane ministře, abych vás znovu přivítala mezi námi. Je tom v těch dvou minutách. Eh, souhlasíte, že u zdravotnických prostředků musíme provést výrazné změny a souhlasíte, že je třeba rozlišovat mezi různými typy zdravotnických prostředků oproti aktuální legislativě a že eh, u některých zdravotnických prostředků by měla stačit pouze notifikace, zatímco u některých by měla být potřebna, by měl být nutný předchozí souhlas před jejich požíváním uváděním na trh. A souhlasil byste se mnou, že eh, v případě notifikace je třeba se podívat na eh, notifikující orgány a požadavky na kompetentnost pracovníků těchto orgánů, eh, jejich, jejich vybavenost se zdravotnickými a jinými poznatky. A souhlasil byste, že pokud je o jedno použití versus, single use versus eh, multiple use, že třeba posílit eh, celkové pravidla v oblasti hygieny v celé EU, nejenom pokud je o eh, přepracovatelský průmysl, ale také tedy musíme skutečně jasně definovat a rozlišit, co je ehm, na jedno použití, co může být na více do použití a musíme přesně ošetřit hygienická pravidla tak, aby v celé EU byla byla stejná při přepracovávání výrobku. Dagmar Roth-Berendt má 31 sekund, které se jí připisují k dobru. To jsem v tomto výboru ještě nezažil. Karl Heinz Florenc, prosím. To mě tedy znervozňuje. Pane ministře, já mám otázku k tabákovým výrobkům. Eh, komise je tady eh, eh, silně zaměřená na téma jednotného balení a ze strany řekněme, průmyslu, zástupců průmyslu, slýcháme, že komise tady překračuje své kompetence. Ptám se, nakolik je to pravda, jestli existuje právní základ pro návrh, který komise nyní předložila, aby skutečně eh, mohl být prosazen, nebo je tady nebezpečí, že se dostaneme někde před soud a celé to bude spochybněno. Děkuji. Děkuji vám. A nepos, pos, jako poslední uh, paní Glenis Wilmet. Děkuji mnohokrát. Vítejte, pane ministře. Jsem velmi ráda, že nařízení pro klinické zkoušky je pro vás prioritou, jednou z hlavních priorit. Já jsem zpravodajkou k tomuto nařízení a jsem vděčná za spolupráce s vaším týmem je opravdu vynikající, již, již v tomto měsíci. Dovolte, abych nastola jedno téma transparentnosti. Máme reálný problém s důvěrou veřejnosti v klinické zkoušky a jejich výsledky. E, nezávislí vědci odborníci často mají problém s přístupem k údajům, které potřebují, aby ověřovali výsledky klinických zkoušek a aby prováděli systematickou analýzu a přeskum. Víme také, že řada e, údajů není zdostupňována Často výsledky nejsou zdostupňovány, zveřejňovány, někdy se klinické zkoušky eh, čas, mnohokrát zopakují, než se veřejnost dozví, že eh, byly třeba i nebezpečné. Komise navrhuje výrazné kroky směrem ke transparentnosti, ale myslím si, že prosté schrnutí eh, výsledků klinické zkoušky nestačí. Souhlasíte, že bychom měli být ambicioznější, pokud opatření pro transparentnost? Konec konců pacient se rozhoduje zase zúčastnit klinické zkoušky ne pro blaho daného podniku, ale pro rozvoj medicíny a na pomoc eh, lidem v podobné situaci. Já myslím si, že eh, povědomí o výsledcích klinických zkoušek nejenom zlepší důvěru v medicínu, ale také urychlí rozvoj těchto často život zachraňujících eh, léčených postupů. Děkuji, Glenis. Děkuji, to je konec prvního kola otázek a odpovědí, takže o ty odpovědi nyní požádám vás, pane ministře, a pak spustíme druhé kolo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji váženým členům vašeho výboru za velmi užitečné dotazy. Dovolte, abych úvodem předeslal, jakožto člen rady a nyní zástupce předsednictví že jsem přesvědčen, že se musíme zaměřit na výsledky a výstupy pro pacienta. Pokud, se, pokud vše podrobíme tomuto principu, jistě se ne, nespleteme. Tak tolik tedy úvodem a není na pana Lízeho eh, ohledně pasivního kouření a dopadu na děti. Souhlasím, že je třeba vykonat mnohem více v této oblasti, že třeba na to upozorňovat. Děti obzvlášť představují zranitelnou skupinu, jsou nezletilí, Eh, je naší povinností je chránit. Eh, je to povinností parlamentu, komise i rady. Myslím, že tady se pohybujeme ve stejném eh, prostoru, přistupujeme k tomu stejně. Nikdo z kuřáků, které znám, si nepřejí, si nepřeje, aby se jeho děti staly také kuřáky. Takže um, ovšem chování rodičů je velmi důležité. Má velký vliv. Děti nejsou hloupé, Děti poslouchají, co se jim říká, ale také vás sledují. Takže říkat jim na jedné straně, že kouření škodí jejich zdraví, zkrátí jim život, eh, že z toho budou mít zdravotní následky, eh, mrtvici, rakovinu plic, eh, amputace, infarkt. No, to jim všechno můžete říkat, ale když se dívají na vás jakožto svůj vzor, kterému důvěřují, na svou matku, na svého otce a budou vás sledovat, eh, jak doma vykořujete, tak eh, všechny ty osvětové snahy přijdou v več. Takže opravdu rodiče se musí snažit ochránit děti před tímto smrtelným návykem, protože, jak jsem říkal, polovina kořáků zemře na následky kouření a jakákoliv reklama na tom nic nezmění. Takže ano, je třeba eh, také eh, proškolit učitele, pedagogické pracovníky, určitě to eh, projednám s ministrem pro školství a pokud je o transparentnost, pokud je o působení na rodiče, pokud je také o transparentnost ze strany tabakového průmyslu, určitě to je naprosto nutným předpokladem a tady bych rád uvedl do záznamu eh, slova díku na vaši adresu za podporu této věci. Stejně tak chci poděkovat Petru Lízemu a celé řadě dalších. Eh, paní Groste zmiňovala rozpočet. Eh, to je určitě problém, který musíme řešit. Já v tom jistě nesehrávám klíčovou roli, ale samozřejmě Eh, se za to také budou brát. Myslím si, že eh, by se tento rozpočet konkrétně měl navýšit. Eh, zdraví je naše bohatství, protože nikdo si neužije své bohatství, pokud nemá zdraví. Takže určitě budete všichni souhlasit, že je lepší být zdravý než majetný. Potřebujeme farmaceutický průmysl v Evropě. Eh, Mohu s vámi jedině souhlasit a svoji roli v tom se dávají právě i klinické zkoušky. Ale tady se vracím ke svému úvodnímu eh, vystoupení. Jde především o výsledky pro pacienta, takže klinické zkoušky, klinické testy musí zlepšit situaci pro pacienty a všechno ostatní už eh, se o to odvíjí. Samozřejmě také transparentnost pro pacienta. to je i pro vědce, to je jistě klíčové. Myslím si, že farmaceutickým firmám nějak eh, neprospívá, pokud eh, se snaží utajovat výsledky klinických zkoušek. Dále eh, zdravotnické prostředky a legislativní změny, o čemž hovořila Dagmar. My jsme se včera sešli, bylo to velmi kvalitní jednání. Já vám děkuji za čas, který jste tomu věnovala. Tomu se, na tomto hodně pracujeme a pracujeme hodně na harmonizaci v oblasti notifikace, v tom, jaké normy, jaké předpisy mají být uplatňovány. Vím, že pro některé země to představuje výzvu, ale opět, pokud eh, vyjdeme z principu kvalitních výstupů pro pacienta, tak eh, jsme na správné cestě. Dále pokud jde o pravidla a normy pro přepracování, určitě souhlasím, že musíme jasně definovat, které eh, výrobky je možné bezpečně přepracovávat při dodržení příslušných hygienických norm a které produkty naopak mohou být použity jedině jenom jednou. A určitě potřebujeme jednotná pravidla, jednotné předpisy v Evropě, to je klíčové pro všechny naše občany. Eh, pan Florenc, a zda komise překračuje své pravomoce. Můžeme čekat, že firmy se do nás pustí právní cestou, ať se žohodneme na čemkoliv. E, vidíme, jaké co se je v Austrálii, ale my se prostě musíme zaměřit na to, jak co nejrychleji dosáhnout výsledku. Myslím, že kdybychom nedosáhli ničeho jiného, já tady řeknu něco, co e, asi platí obecně. Někdy e, trošičku máme potíž uvědomit si, co je příčinou problému. Rakovina je zásadní problém, víme to o ní hodně, ale ještě mnoho zbývá. Eh, zjistit a vybádat, ale eh, když víme, v čem je problém a jaké jsou příčiny určitého typu rakoviny, tak určitě máme, je naší povinností tyto příčiny řešit. Takže eh, pokud je někdo dospělý a je kuřák, tak samozřejmě mu to nemůžeme zakázat, Eh, je to právo daného člověka, ale nemá právo zároveň ohrožovat zdraví nezletilých a dětí, se kterými nesme odpovědnost. Takže eh, vím, pane předsedo, že tady nemám hovořit o Irsku, ale jsem Ir a trápí mě například, když dospělí kouří v autě, ve kterém s nimi jedou děti, které jsou uvězněné ve svých sedačkách vzadu. Takže Eh, pokud je o transparentnost, mohu s vámi jedině souhlasit. Eh, je to obrovsky důležité téma a v minulosti byly případy, já vím to, protože jsem lékař, kdy eh, nový lék na bázi steroidů byl velmi účinný v rámci klinických zkoušek, ale zároveň ta firma věděla, že to působí problémy kardiakům, ale nezveřejnila tento výstup z klinických zkoušek, což je opravdu ostuda. A rada ministrů samozřejmě musí chránit občany samotným farmaceutickým firmám eh, takovéto postupy nijak neprospívají, eh, poškozuje to jejich reputaci, určitě to neprospívá jim a rozhodně to neprospívá pacientům, kteří jsou uživateli farmaceutických produktů eh, a ani to neprospívá lékařům, kteří v dobré víře takové léky předepíší. Takže musíme být co možná nejvíce ambiciozní, ano, ale chce se mi říci, jako v celé řadě oblastí, že je třeba míru naléhavosti poměřovat eh, eh, míru pragmatismu také potřebného. Chceme, aby tato směrnice pokročila ku předu co možná nejrychleji, protože je do oblast, eh, důležitou oblast pro veřejné zdraví a já se spolehám na vaši podporu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a my se můžeme pustit do druhého kola otázek a odpovědí a dáme příležitost ještě jednou kolegovi Florencovi, aby, e, se, aby položil doplňující otázku, ale jako první e, kolegyně e, Michel, prosím, dvě minuty. A kolegyně už tady není? Ach, instead of Karl Schlüter. Ja, dann Linda McEwan. Dobře, pak Linda McEwen, prosím. Thank you and, um, it's very good to... Děkuji, těší mne, že jste tu, pane ministře, s námi dnes ve výboru. A také mne těší, že tu máme litovského ministra zdravotnictví, protože zdraví bude jedním z hlavních legislativních návrhů a my se pokusíme společně s vámi na tomto pokročit. Já jsem byla jmenována zpravodajku pro směrnici o tabákových výrobcích a vy jste říkal, že tady budete stavět zdraví občanů na první místo a já vás to maximálně podporuji. Uh, a Já doufám, že budeme moci podpořit návrh komisa a budeme mít dobré nařízení ohledně tabákového průmyslu. My jsme v parlamentu ještě nezačali diskuzi, zatím nevím ani kdo budou stínoví zpravodajové z politických skupin, ale vím, že všechny skupiny ještě před Vánocemi pracovali na tom, aby se toto téma dostalo na projednání. Já vím, že se o tom hodně hovořilo, že komise říkala, že parlament to spozdí, ale nyní to tu již máme opravdu v parlamentu a mne těší, těší, eh, že na tom budeme pracovat a doufám, že budeme předkládat dobré výsledky. Jsme zodpovědní vůči našim občanům. Petr to zmínil naše děti. Eh, vím, že tu máme zákaz kouření na veřejných prostranstvích. Vím, že v Spojeném království došlo eh, ke snižování případů astmatu. Eh, dříve docházelo k eh, zvyšování těchto případů o 2% a v posledních letech tedy od toho zákazu snižování o 12%, takže vím, že jsou to opravdu pozitivní výsledky, významné výsledky i ehm, onemocnění srdce, eh, například v Irsku takových případů se snižuje díky zákazům kouření, takže tu je vliv a my jsme zodpovědní a já vás v tomto podporuji. A ještě chci zmínit další věc, která způsobuje předčasnou smrt. Možná, když jste vstupoval do naší budovy, tak tam byla výstava, kterou sponzoruji já a Charles Higgins, kterého asi znáte, je to irský poslanec. A možná někteří z kolegů byli šokováni díky tomu, když se dozvěděli, že a monoxid uhlíku může způsobovat úmrtí, například díky tomu, že používají barbecue ve svých eh, domácnostech. V Polsku eh, dochází každoročně ke stovce úmrtí z této příčiny a eh, je třeba tedy i tuto záležitost kontrolovat, mít příslušné detektory a na označování takovýchto přístrojů určených barbecue také naléhat na příslušné označování my eh, víme, eh, že něco podobného se eh, zase používalo i u označování hraček. A, já vím, že e, například Irové se do tohoto hodně zapojil. Opravdu je důležité, aby se v tomto pokročilo. E, komise na tomto pracuje, komisař Borg a je to průřezové téma a je to závažné téma pro veřejné zdraví a je třeba tedy něco učinit, abychom zabránili zbytečným úmrtím. Frank, Linda Děkuji, Lindo. A jako další Karl Schlüter. Eh, děkuji, dobrý den, vítejte, pane ministře. Rád bych eh, citoval ten poměr mezi zdravím a bohatstvím. Pane ministře, eh, je důležité, že jsme se rozhodli nejen bojovat proti nemocem, ale také ochraňovat zdraví, což je naše povinnost, toho si cením. Také je důležité Eh, že eh, bereme v potaz tedy zájmy průmyslu a příslušné návaznosti na životní prostředí, protože je důležité, když věnujeme prostředky na ochranu životního prostředí, že budeme věnovat prostředky také na ochranu zdraví. Existuje tu propojení. Já jsem jedním z kandidátů na stínového zpravodaje pro tabákové výrobky za zelené my zelení tu máme zajímavé příklady, například jak je to v Austrálii s těmi jednotnými baleními. A víme, jaké to je, když jim tedy ukážete mladým lidem ty balíčky, které mají všechny jednotnou podobu nabídnete jim cigaretu, tak většinou ji přijímají méně často, než když jsou tu různé značky, takže ten výsledek tu nějaký je takže je možné využívat určité marketingové nástroje ve prospěch naší věci a je v tomto zapotřebí postupovat vážně. Pak eh, k těm dalším velkým tématům, to jsou ty lékařské zkoušky, klinické zkoušky. Eh, je důležité eh, vědět, že některé výsledky nebyly vždy zveřejněny a lékaři většinou mají právě přístup pouze k těm zveřejněným výstupům klinických zkoušek a následně tedy předepisují eh, léky. A myslím si, že tady to je další problém. Mnoho těch klinických eh, eh, zkoušek vlastně porovnává nové prostředky versus placebo a myslím si, že tak by tomu nemělo být, protože je třeba porovnat stará léčiva vůči novým, abychom zjistili opravdový přínos těch nových. A další věc, která znepokojuje, že často hlavní stanovený cíl té zkoušky je to, zda bude to léčivo přínosné. Ale pak jsou tu i určitá druhotná opatření a možná se dojde k závěrům, že tedy to léčivo nesplnilo cíle, ty prvotní cíle, ale bylo úspěšné v těch druhotných a pak e, se tu vlastně nepostupuje jasně, e, ty prvotní nesplněné cíle se nezdělí etickým výborům, takže tady si myslím, že můžete učinit mnohé, abyste Eh, zachránili stovky tisíců životů, aby se eh, ty výstupy klinických zkoušek používaly správně a pokud tedy ta legislativa bude správně nasměrována. A pak ještě jeden inovativní mechanismus pro léčiva v Evropě. A máme málo a omlouvám se, už jsem překročil tři minuty. Tedy otázka antibiotik, tady bych chtěl také něco vědět. Uh, Máme tu tedy nový inovativní mechanismus, který, eh, prostřednictvím kterého půjdou léčiva i do třetích zemí. Eh, Jill Pagnon. Žil Parňo. Eh, vážený pane ministře, vážený pane předsedo, já jsem zpravodajem k nařízení o přeshraničních zdravotních rizicích. Eh, začneme s projednáváním v nejbližších týdnech a v podstatě je to text, který má velký význam pro všech 500 milionů občanů Evropy protože eh, my potřebujeme eh, tady lepší preventivní opatření, musíme být schopni lépe zareagovat na přeshraniční eh, rizika a hrozby a to jste, to, o tom se mluvilo u ptačí chřipky nebo H1N1, Escherichia jakoli také. Když si vzpomeneme na tu epidemii E. coli, tak víme, že ta krize Eh, vypukla eh, mimo jiné v souvislosti se špatnou komunikační strategií. měl to vážné hospodářské dopady, tak to bychom také neměli zapomínat. Dále eh, bych se rád dotkl nebo znal váš názor na některá aktuální témata, například látky, které narušují endokrinní činnost, například bisphenol a směsi sloučení rtuti ftaláty, eh, některé pesticidy. Eh, jsou zde některé chemické látky, které, eh, kolem kterých se vede polemika v rámci evropských institucí ohledně toho, jakou strategii pro ně zavést a je za určitý samozřejmě vliv průmyslu. Byl bych rád, kdybyste nám řekli, jakožto zástupce nadcházejícího předsednictví, co hodláte podnikat v této věci. Já se připoji k paní Grostet, pokud je o Lerfakol, což je Eh, tedy lék na eh, vzácnou chorobu, která postihuje, eh, postihuje nemluvňata a je pravda, že komise již dvakrát se vyslovila proti, i když EMA vydala velmi pozitivní stanovisko a hodnocení tohoto léku. Kromě toho Lorfakol má americkou konkurenci eh, z jedné verke americké farmaceutické firmy, která je financována eh, americkou církví eh, posledního dne. A na závěr ještě, pane ministře, byl bych rád, kdybyste nám řekl, jak je vaše jaké je vaše stanovisko k aspartamu Eh, proběhla nebo běží veřejná eh, konzultace, kterou zahájila ESFA, agentura ESFA, běží to do 15. února 2013. I toto je velká polemika eh, kolem Aspartamu, jeho dopadu. A tady opět jste před chvílí uvedl, že kdybychom dnes, kdyby dnes někdo žádal o povolení uvedení tabákových výrobků na trh, řekli bychom dnes ne. A možná, že do budoucna Eh, budeme řešit podobnou situaci u Aspartamu. Děkuji, pane Parňo. A jako další eh, paní kolegyně Konajken. Eh, děkuji ministru už, už jo, mm, již sám. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za vaši podrobnou prezentaci programu předsednictví. Jsem velmi ráda, že tu vidím i našeho ministra zdravotnictví. Doufám, že naleznete možnosti, jak spolupracovat s českým předsednictvím. Víme, že nadcházející rok bude eh, náročný, pře nás čeká eh, směrnice o tabákových výrobcích a také o zdravotnických prostředcích. Dovolte, abych šla přímo k věci. Vy jste Chci vám položit jeden dotaz. Vy jste hovořil o inovacích a o výzkumu. My v parlamentu hodně hovoříme o významu prevence, do jaké míry tady je důležité vést efektivně preventivní kampaně, tak abychom snížili nemocnost. Paní Groste zmiňovala program zdraví, pro růst. A vstažení, rozšíření toho, toho programu některé oblasti je třeba také zmínit problematiku neurodegenerativních onemocnění, Často slycháme, že eh, Evropa trpí tak trošku analfabetismem, pokud je o zdraví, takže mohl byste nám trošku více k tomuto říct. Děkuji. Bitte. Vítám pana ministra, děkuji. Eh, děkuji za slovo. A eh, vítám vás mezi námi, pane ministře. Vy jste jmenoval priority irského předsednictví. A také jste mluvil o určitých civilizačních chorobách, zejména v souvislosti s kouřením. Eh, já bych ráda upozornila na jeden důležitý velký problém v Evropě. Obyvatelstvo stárne. A eh, jde také o to, abychom byli zdraví jako starší lidé, staří lidé. A to právě záleží na tom, co jste říkal. Eh, je třeba eh, lidi nebo děti vzdělávat i na základě příkladu, eh, učit příkladem, ukazovat příklady starších lidí, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu, například z důvodu špatné životosprávy nebo kouření. Čili vzdělávání a osvěta je nejdůležitější součástí prevence nemocí. Když eh, chceme mít, pokud chceme mít společnost, která eh, odpovídajícím způsobem je vzdělána a informována, tak bychom eh, se, tak se tím musíme zabývat již dnes a pak teprve v druhé řadě mluvit o farmakologii, o léčbě. Eh, pokud, eh, ale nejdůležitější pro nás je to, abychom opravdu systematicky dělali osvětu a prevenci, protože pak zestárneme a budeme trpět určitými chorobami, jejichž základy byly položeny vlastně již mnohem dříve. Takže, pane ministře, já vás prosím, abyste eh, ve spolupráci s dalšími ministry v radě již nyní mluvili zejména o prevenci, protože všechno, eh, co je ovlivnitelné prevencí, eh, je pro nás v budoucnosti mm, Eh, pozitivní. Eh, dále, jedna civilizační choroba, která se neobjevuje pouze v Evropě, ale i mimo Evropu, eh, je deprese. Deprese je někdy také způsobena tím, jaký životní styl člověk vede. Takže i zde bychom měli dávat pozor na to, aby deprese se nešířila Evropou. Děkuji paní Himmler a Sofie Okony jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte zde ve výboru pro životní prostředí. Dovolte mi jednu eh, úvahu. Já jsem včera pořádala konferenci, které se účastnil profesor Vala, který je generálním ředitelem Světové organizace pro zdraví zvířat který se s námi podělil o některé eh, své pohledy a úvahy o pandemích eh, živočišného původu. Eh, všichni, máme, všichni víme, že 70 patogenů u člověka jsou původem od zvířat. Takže zajímalo by mne vztah mezi toto mezinárodní observatoří, kde máme zastoupeno 78 členských států, Eh, z EU i mimo. A zajímalo by mne, <clears throat> jaké máme eh, kontakty nebo jaká je vazba mezi radou a touto mezinárodní observatoří pro zdraví zvířat a zda také by případně nebylo vhodné posílit eh, naše vazby s touto organizací a to ze dvou důvodů. Za prvé, ta organizace disponuje opravdu pozoruhodnými informacemi o problematice zdraví zvířat, o patogenech, pandemích a tak dále, ale zároveň je tím důvodem to, že To, že tam jsou i členské státy mimo EU, které zasedají také ve správní radě, respektive vzhledem k tomu, že naše členské státy zasedají v té správní radě, mohly by být jakýmisi našimi velvyslanci eh, v, těch, v této problematice. Děkuji. Děkuji a na závěr má slovo opět pan ministr. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Děkuji, pane předsedo. A děkuji poslancům za jejich otázky. Rád bych se jich chopil po pořadě. První paní zpravodajka Linda McEwan, mě těší vaše jmenování. Chci poděkovat za vámi vyjádřenou podporu, za to, že se tato směrnice tedy konečně dostala do stavu projednání. A myslím si, že třeba využít této obrovské příležitosti, abychom vylepšili zdraví našich občanů tím, že pokročíme na této směrnici. Ty údaje, které jste zmínila, a to je opravdu dobrá zpráva a já sdílím tento názor, že e, tedy díky těm zákazům kouření se i ty dopady Eh, co se týče kouření u dětí, také eh, značně eh, klesly, to je dobrá zpráva. Ta otázka ohledně otrava, otrav monoxidem uhlíku, já si uvědomuji tuto skutečnost. Zaznamenal jsem i některé opravdové tragédie i u nás. Je to alarmující a myslím si, že bychom toto měli zdůraznit hodně o, o tom hovořit, aby si to lidé uvědomovali a věděli o možném nebezpečí, protože to vede opravdu k neočekávaným situacím. A co se týče toho, co řekl Karl, prostředí a také děti, a já také jakožto lékař, tak vždycky se dívám na to, jak probíhají vždycky ty nové výsledky zkoušek, že ty nová léčiva stojí desetkrát více oproti těm předchozím, ale je třeba na to nahlížet i z hlediska efektivity, nákladové efektivity. A takže je třeba postupovat rozumně, vědět, i, aby se lékaři uvědomovali, jaké léky předepisují, aby znali náklady, aby si uvědomovali tuto skutečnost a protože ušetřené prostředky se můžou poté vynakládat v jiných oblastech, kde jsou zapotřebí, takže je tu propojení mezi vzděláním, proškolením a našimi lékaři. Oni musí poskytovat péči pacientům, ale také si uvědomovat, že je to třeba poskytovat všem pacientům. Takže léky musí být dostupnější a my si přejeme tedy také, abychom mohli využívat těm nejnov, těch nejnovějších výdobytku, ale není rozhodně zapotřebí předepisovat eh, ty nejdražší, kterých, eh, které jsou dostupné jenom těm několika eh, málo pacientům. A k tomu, co řekl pan Praňo, ano, Rozhodně se musíme e, věnovat té tematice, kterou jste zmínil. Budeme v tom hodně spolupracovat s komisí a práce bude pokračovat. E, zmínil jste otázku určitých e, látek, určitých nesrovnalostí i v té věci chemických složení, ale myslím si, že můj kolega Richard eh, Burton v tom má více pravomocí, takže eh, zřejmě se eh, tohoto chopí více on a pokročí v této oblasti. Hovořil jste i o té oblasti bioetiky, pak o bezpečnosti potravin. Toto téma se nyní probírá pak oblast prevence, ta je opravdu velice důležitá, já si to na 100% uvědomuji. A my, politici, musíme tedy takto hovořit i, i s vámi. Ono je totiž moc pěkné inaugurovat nové nemocnice, ale musíme také vypracovávat novou účinnou legislativu, prostřednictvím které můžeme zachránit nové životy. A mne těší, eh, eh, že mohu říci, že nebudeme jenom nekonečně něco slibovat, něco, co bude stát obrovské náklady, eh, protože víme, že jsou tu i levnější léčiva, která mohou ovlivnit životy jiných. Takže máme tu priority, tabákové výrobky, dále to máme také legislativu na ochranu dětí. Možná jsou tu některá témata, která nebudou tak atraktivně, nepůjdou v náš prospěch v nadcházejících volbách, ale musíme si uvědomovat jejich závažnost a pracovat i z tohoto dlouhodobého hlediska. Pak co se týče eh, vzdělání a šíření informací a následně důraz na prevenci, v tomto maximálně souhlasím. A tady to je propojeno na jiné ministerské oblasti, na oblast eh, školství, životní prostředí, spravedlnosti. My se pos- vynasnažíme poskytnout zdravé prostředí pro naše občany a samozřejmě příslušně a nezbytně vzdělávat i naše děti. Ale značná část toho vzdělání právě probíhá i v domácnostech, nejen ve školách. A rodiče si musí uvědomit, jak jejich chování může ovlivnit děti a jaké budou následné výsledky. Pak otázka deprese a mentálních onemocnění, to je velice zásadní věc. Po celé Evropě um, se vynakládá hodně finančních prostředků na tato onemocnění a často nebyla až dosud brána příliš vážně, příliš se do této oblasti neinvestovalo. A, máte tedy pravdu, ono je důležité, aby se lidé cítili dobře a k tomu může přispět i um, zdravý životní styl Lidé se cítí lépe, když sportují. To je všeobecně známá pravda. A co se týče prevence a vzdělání ještě, tak v březnu eh, to neformálním zasedání tomu budeme také věnovat pro, eh, pozornost. Otázka prevence se tam objeví a rozhodně je zajímavé, eh, že v těch moderních společnostech eh, se rozšiřují čím dál více nebo spotřebovávají čím dál více ty nezdravé potraviny a jsou tu tedy určité skupiny v naší společnosti, které tedy se stravují, řekněme, správně, ale pak, když si uvědomíte, jaké jsou tam Eh, kalorické obsahy, tak to není zase tak eh, zdravé. A tam je pak rozdíl mezi bohatými a chudými občany. A co se týče té observatoře, ta obsazenosti na radě, Tady s tímto souhlasím, protože sdílení informací je výsostně důležité. V podstatě o tom je i naše Evropská unie. Snažíme se šířit ty nejlepší postupy, abychom se z toho všichni poučili. Mě vždy znepokojuje, když se nedaří něco z důvodu právě toho, že informace neprošly dobře, z toho eh, můžeme maximálně těžit. a populace eh, stárne. A eh, tímto bych vám chtěl poděkovat za vaše otázky, pane předsedo. Děkuji. Eh, děkuji. A, a já bych tímto ukončil naše kolo otázek odpovědí. Chci vám popřát mnoho úspěchů v práci. Dnes jsme pohovořili o mnových oblastech které budou tvořit eh, součást vaší legislativní práce. Oblast zdraví je velice důležitá, eh, můžeme z ní těžit, může být přínosná pro nás, pro všechny. Takže já vám přeji mnoho úspěchu a děkuji vám. So your Lithuanian colleague is also here? Yes, I yes. will say hello. So, liebe Kolegyně, kolegové, my budeme pokračovat. A sice tak, že si dáme polední přestávku. Uvidíme se tedy v 15 hodin. Prosím vás, mějte sebou hlasovací kartičky, protože eh, zahájíme rovnou hlasováním. Máme opravdu nabitý program, přeji vám příjemnou polední přestávku a dobrou chuť k obědu.